Good afternoon, colleagues. Takže dobré odpoledne, vážení kolegové a kolegyně. Bod 24 na pořadu jednání. Zmizelé osoby na Kypru. Prezentace stávajícího pokroku a budoucích výzev eh, pro, pohřešova- pro eh, otázky Komise pro pohřešované osoby na Kypru CMP. Máme tady paní Gulden Primrkočič, z tureckého kypr- kyperského parlamentu, pana Nestorase Nestorose, řeckého kyperského poslance a pana Paul Andriho Arniho, třetího člena této komise jmenovaného eh, Organizací spojených národů. Kolegové, asi víte, někteří z vás tady jsou odborníci na toto téma, asi víte, že otázka pohřešovaných osob na Kypru eh, je pro nás velice důležité téma tak jak jsme viděli například v usnesení z roku 2007 a 2008 a v nedávné době v prohlášení ehm, parlamentu z roku 2011. V roce 2012 proběhla delegace poslanců Libe na Kypr, které se mohl předsedat a proběhla velice zajímavá výměna názorů s eh, členy tohoto, této komise pro pohřešované osoby, kteří jsou zde dnes. Jsme velice rádi, že jste tady. Eh, rád bych také zmínil, že můj eh, předchůdce, pan López Aguilar, bral eh, svou odpovědnost v této oblasti velice vážně a eh, já s velkou radostí na tuto práci navážu jménem výboru. Rád bych připomněl kolegové, že CMP je komise s mandátem OSN má vyšetřovat případy pohřešovaných osob v rámci mezikomunitního boje a událostí z roku 1974, takže po té, co jsem přivítal vážené členy této komise, dám každému slovo na pět minut, řekněme, a pak by mohla dostat slovo Evropská komise, která by nás informovala o stávajícím stavu věcí a poté dostanou slovo poslanci. Budete se moc ptát nebo celou věc komentovat. Začneme tedy paní Gulden Plimerkučič. Ne, začneme panem Paul Anrim Arnim, který je tedy třetí člen komise, ale bude první. Děkuji, pane předsedo. Díky, že jste nás pozval do výboru Libe. Pro nás je vždy velkou ctí a vlastně i povinností informovat o postupu našich prací. Když Eh, někde v konfliktní zóně jsou nějací lidé pohřešovaní, jako dnes v Iráku nebo v Sýrii. Je to podle mých zkušeností to nejtragičtější a vlastně nejtoxičtější eh, důsledek eh, těchto konfliktů a pokud se nevyřeší, tak nemůže dojít ke smíření v dané zemi, v daném regionu. Je velice důležité na tomto pracovat. Na Kypru to vše začalo v roce 1981, kdy vznikla komise CMP pod záštitou OSN. Kypřané z toho učinili svou prioritu, chtěli, aby se to řešilo separátně od, eh, rozhovor, od usmířovacích rozhovorů eh, vedených OSN. A eh, s pomocí ICRC, kteří vedli seznamy pohřešovaných osob, byla vytvořena tato tato komise. Měl se stanovovat osud pořešovaných osob, to trvalo 14 let. Neřešilo se, neřešily se příčiny úmrtí, to znamená, nezahajoval se justiční proces a na začátku se ani neexhumovaly eh, ty osoby. Tato komise funguje tripartitně, jako bikomunální komise je zde tedy jeden člen za řeckou komunitu, za, jeden člen za tureckou komunitu, který, kteří jsou jmenováni svými eh, vedeními a třetí člen OSN, jmenovaný generálním tajemníkem OSN a vybraný ICRC a eh, společně tedy dosahují konsenzu, takže každé rozhodnutí se odhlasovává třemi hlasy ale i to vyžaduje velice často vyjednávání. Za posledních 25 let bylo první prioritou sestavit seznamy těch pohřešovaných osob. To trvalo 14 let, to je celkem běžné. V Chorvatsku to trvalo téměř 20 let, než se vláda dohodla na tom definitivním seznamu nějakých 6 eh, tisíc 500, na začátku to bylo 20 tisíc osob. V roce 95 jsme tedy přijali ten seznam pohřešovaných osob a na tom základě dnes pracujeme. Je to 2001 člověk, kteří jsou pohřešováni. V letech 94 až 98 proběhla šetření, eh, kde se určoval osud těch pohřešovaných osob Eh, přičemž jsme věděli třeba, že pan X zmizel 23. července ve 2.30, ale ne, neměli jsme důkazy. Eh, důkaz byl pouze, když se našlo tělo té osoby. A eh, bez těla lze určit osud jen velmi těžko. A dalších šest let pak se diskutovalo bez formálních zasedání CMP. No a nakonec v roce 2004 jsme dosáhli dohody pro zahájení operací, kde vlastně jsme začali znovu a eh, i rodiny pohřešovaných začaly dostávat odpověď na to, kde jsou jejich nejbližší pohřbeni, eh, kde mohou za ně truchlit a ukončovala se ta jejich nejistota. To znamená, tyto operace začaly v roce 2006, byly k tomu dány k dispozici prostředky Evropské unie, evropských institucí, to je i nadále hlavní zdroj eh, našich peněz, to je 80 od eh, komise a parlamentu a oběma institucím děkujeme za podporu. Modus operandi. Modus operandi je jednoduchý. Eh, svědkům pro CMP dáváme imunitu justičními orgány na severu i na jihu. Jinými slovy, není to jako v Kosovu, v Srbsku a jinde, kde jakmile něco eh, začnete vykopávat, tak je to vlastně místo trestného činu, eh, kde to tedy řeší policie a svědci mohou být i postiženi. Na Kypru to tak není. My jsme mimo justiční systém, to je v důsledku rozhodnutí justičních eh, orgánů na obou stranách a obou šéfů. A teď to za mne převezme paní Kečik. Thank you. Děkuji, děkuji. <clears throat> Pane Adny, já bych chtěl poděkovat eh, váženým, váženým členům a členkám výboru Live za to, že nám dali tuto příležitost zde vystoupit. Jak říkal pan Arny, pozitivní atmosféra na ostrově se zobrazila ve všem a zejména také i v práci našeho výboru, naší komise. E, během těch stávajících jednání jsme měli lepší možnosti pokračovat. Je to e, projekt, který je stále živý, který se proměňuje, který se upravuje podle potřeb jak samotného projektu, tak i podle podmínek, které jsou na Kypru. Ta operace, nebo operace měly pět fází. První byla zahájena vyšetřováním. To vyšetřování vlastně bylo úplným začátkem, protože pokud tam nepě- neproběhne dobré šetření toho případu, pokud nemáte dobré informace, tak nelze provádět exumace eh, na těch eh, místech kde se budou to dělat. Za druhé tedy exhumace, dále antropologické analýza, analýzy, čtvrtá je genetická analýza a nakonec návrat ostatků eh, k jejich rodině. Eh, pracovali jsme v rámci dvou komunit každý den, bylo to po celém ostrově, měli jsme devět týmů, bylo to tedy jak na severním, tak na jižním Kypru. A Eh, asi 100 až 120 míst bylo tedy předmětem eh, výkonu exhumací. Také eh, s námi spolupracovali 44 archeologů, kteří byli mladí, byli to lidé, zástupci obou komunit, jak kyperští Turci, tak kyperští Řekové, kteří spolu spolupracovali vlastně v tom každodenním um, provozu. Eh, také se tam eh, probíhaly tam i prohlídky v té nárazníkové zóně. Opět jsme měli velké štěstí, protože na Kypru mají velice dobré lidské zdroje, které se týkají těchto různých věd, které jsme potřebovali. Takže jsme vlastně využívali vlast, tyto lidi, kteří tam žijí a kteří vlastně opravdu eh, prožívali každou tu fázi toho projektu. Ta genetická analýza zde jsme využívali služeb laboratoří, mm, kam jsme zasílali ty vzorky ročně nebo mm, jednou za dva roky. Měli jsme, bylo to na základě kontraktů a byly tam tedy eh, dva týmy, tedy dva gen- genetikové, kteří také byli z těch dvou eh, komunit. A samozřejmě mm, to převezení ostatku rodinám to bylo úplně eh, nejobtížnější, když si představíte, že se vlastně setkáte se svými blízkými, eh, ale už tedy vám nepřijde ten člověk domů, ale přivezou vám pouze jeho ostatky, několik kostí a vy vlastně, někdy to byl třeba e, člověk, který byl dítětem v té době, kdy přišel o otce a teď vlastně se může rozloučit pouze s jeho ostatky, s jeho kostmi. Takže to bylo také obtížné a snažili jsme se ze všech sil ty, těm rodinám pomáhat. 53 lidí nakonec bylo exhumováno, to bylo tedy z toho seznamu, ale pouze 32% se nám podařilo identifikovat. Jak jsem říkala, tak to šetření je důležité. Také bylo důležité provádět mapování těch pohřebišť nebo těch různých hrobů. Také jsme spolupracovali eh, s, spolupracovala jsem s kolegou s, kyper, s kyperským řekem, museli jsme sdílet veškeré informace, abychom také v naší práci dosáhli obrovské veliké přesnosti. Jak již říkal pan Arny, také jsme eh, svědkům eh, poskytovali ten takový důvěrný režim. Je důležité, aby tam byla důvěra, protože i, i z toho důvodu, že to trvá několik let. Exhumace jsme plánovali vždy půl roku dopředu. Měli jsme takové šestiměsíční programy. Snažili jsme se těch programů držet, eh, někdy jsme je podle potřeb měnili, ale takto jsme postupovali Prosím, podívejte se na fotografie. Vidíte, jak byly obtížné ty exhumace. Takže byly tam různé vrty eh, v různých studních, na polích. Hledali jsme ty pohřešované, kteří vlastně eh, zmizeli už před těmi 40-50 lety. Také tam byly určité hromadné um, hromadná pohřebiště, kde byly vlastně ty, mm, ta těla různě promíchána, takže to bylo velice obtížné. Také vidíte fotografii z antropologického, eh, z antropologické fáze, bylo to tedy v laboratoři, kde lidé, ti odborníci se každý den snažili co nejvíce identifikovat eh, ty kosti a snažili se tedy potom, eh, co by tedy ostatky odeslat těm pozůstalým rodinám. Antropologická analýza byla velice důležitá. Velice často ti lidé pocházeli všichni třeba z jedné vesnice. Byli to sourozenci nebo byli to příbuzní bratranci. Mm. A jak jsem říkala, potom to převezení ostatků rodinám, to bylo úplně taková nejemocionálnější část. Je pravda, že právě ty pozůstalé rodiny jsou našimi velkými podpůrci, kteří nás podporovali během celé té fáze. Jsme jim opravdu za to velice vděční. Tady vidíte také fotografie potom pohřbů, které probíhaly podle jejich náboženského ritu. No a samozřejmě je důležitý i dopad celého projektu. My jsme se vlastně, my jsme se věnovali takové té uh, Mm, palčivé části historie. A pokud chcete, aby na tom eh, ostrově zavládl mír, tak musíte takové věci řešit. A z toho důvodu jsme se tomu věnovali. Také jsme poskytovali psychologickou podporu rodinám. Děkuji. Rád bych poděkoval výboru Libe, že mě pozval na eh, naše dnešní zasedání. Jsem zástupce řeckých kypřanů a rád bych vás informoval o tom, Eh, jak eh, to vypadá po deseti letech fungování tohoto projektu. Eh, zatím je tedy pohřešovaných 2001 osob, 1508 řeků, tedy řeckých kypřanů a 493 tureckých kypřanů. A jsou to tedy jsou, je, do, to, této doby tedy bylo exhumováno 1064 osob. Ehm, ehm, někdy je to tak, že e, z toho člověka najdeme celou kostru, někdy pouze několik kostí. Celkem jsme tedy e, identifikovali 629 osob. Jak už jsem řekl, e, někdy zbývá pouze jedna kost nebo dvě kosti, což má různé důvody. Někdy je to dáno tedy Eh, druhem půdy, stavbou, tím, kde se nacházejí ty ostatky a tak dále. Identifikování. V roce 2014 eh, byl tady velmi důležitý rok. 2013 a 2014 jsme tady provedli eh, mnohem více identifikací než v roce 2012. My jsme se tedy snažili zavést do těch identifikací expertní postupy. E, jmenovali jsme koordinátory pro identifikaci a zároveň jsme tady rozšířili kapacity, e, najmuli jsme další vědce, to všechno se tedy podařilo. V roce 2015, jak vidíte, počet identifikací opět klesl v důsledku toho, že jsme exhumovali komplikované eh, případy, to znamená hromadné hroby, eh, což je, nebo hromadné, hromadně uložené ostatky, což je velmi časově náročné. Vidíte, že mezi lety 2011 a 2014 došlo k poklesu. Bylo to dáno tím, že tu eh, nebyl dostatek informací o možných místech místech, kde jsou ostatky uloženy. Potom se to v roce 2015 zlepšilo, protože jsme objevili některá velká úložiště, eh, na kterých pracujeme a kde tedy společně provádíme šetření. A zároveň se všichni tři členové z snaží o to, aby se to tedy udrželo pokud možno na stejné úrovni, protože počet nevyřešených případů je stále ještě vysoký. Pokud jde o rozpočet, tak hlavním dárcem je Evropská unie, jak jistě dobře víte. Kromě toho přispívají eh, pravidelně některé země, například Švýcarsko, Spojené státy, Německo a Kypr samozřejmě. Na tomto místě bych rád využil příležitosti a poděkoval dárcovským zemím EU. A doufejme, že tedy nám to umožní e, udržet naši práci v příštích letech na stejné úrovni nebo dokonce e, její intenzitu ještě potí, posílit. Je to e, záležitost, která je velmi časově náročná, ale je to důležité pro Kypřany na obou stranách a pro rodinné příslušníky těch obětí. Jaké jsou před námi výzvy? Musíme si uvědomit, že politic, z politického hlediska je ta situace velmi komplexní, protože e, tu není politická dohoda, situace z politického hlediska není vyřešená, je tu celá řada e, aktérů a my se tedy snažíme najít určité metody, postupy, které by zahrnovaly všechny aktéry a byly pro všechny přijatelné. Čas hraje proti nám, protože svědkové a rodiny umírají, vymírají, eh, archivy eh, mohou být dalším zdrojem informací a mohou nám tedy pomoci v tom, kde ostatky hledat. Eh, exhumace, získávání ostatků, to je další úkol. Vytváří to tedy určité problémy, eh, vede to k nárůstu nákladů. Eh, kromě toho řešíme obtížný přístup do vojenských oblastí. Tady došlo k určitému průlomu, protože nám byl umožněn přístup do 30 vojenských oblastí eh, během příštích třetí, tří let. Je to tedy proces, který stále probíhá. A o jeho budoucí úspěch se tedy snaží obě strany. Jaké jsou důvody úspěchu tohoto projektu? Je to dáno především tím, že ten projekt eh, je eh, nesen a realizován místními aktéry, jeho mandát je eh, omezen, svědkové mají imunitu. Generální tajemník naši práci neustále podporuje, což je velmi důležité. V loňském roce jsme měli eh, eh, schůzku s generálním tajemníkem OSN, bylo to v květnu roku 2015. Eh, kromě toho roste zájem o práci našeho výboru na Blízkém východě. Měli jsme v naší laboratoři 20 vědců z Iráku a dva z Libanonu. Jsou to tedy věci, kteří přijíždějí do, naše, do naší laboratoře a zde se školí. A Rád bych také poděkoval Evropské unii za její finanční podporu, protože je pro naši práci klíčová. Děkuji také členským státům EU za politickou podporu a za odvahu, kterou nám eh, dodávají. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám všem třem Eh, rád bych zmínil, že eh, celá řada kolegů eh, kteří jsou přítomni, byli, bylo tedy součástí delegace v roce 2012. Já jsem tam byl dvakrát a měli jsme tedy možnost vidět tento projekt konkrétně, to znamená, dejme tomu ty antropologické, to antropologické muzeum antropologické nálezy a musím říci, že je to tedy významné jak ze symbolického hlediska, tak je zajímavá praktická stránka věci. E, nyní tady budeme mít pár minut na to, aby někteří poslanci se k tomu vyjádřili. Rád bych vám na tomto místě poděkoval za to, že jste tedy se mnou i e, neustále v kontaktu, že jste, byl tedy, e, že jste byli v kontaktu i s mým předchůdcem bývalým panem předsedou. Spolupráce mezi vámi a výborem Libe je tedy velmi důležitá. Eh, milí kolegové, nyní tedy máte možnost přednést své komentáře, položit otázky. Já eh, tedy zahajím, zahájím diskuzi. Pane Kristoferov. ¿eh? Sorry, I'm, it's the afternoon now. It's very difficult now. <laughs> Pan Christoforu, omlouvám se, moje jméno lze jen těžko vyslovit a kromě toho je už odpoledne. V každém případě vám děkuji, pane předsedo, a nejprve mi dovolte, abych poděkoval za to, že se ta prezentace výboru pro pořešované osoby dneska vůbec koná. Rád bych řekl, že jsme velmi vděční Evropské unii a konkrétně Evropskému parlamentu za veškerou podporu. Díky ní je rozpočet CMP takový, že je možno práce i nadále provádět. Musíme si uvědomit, že se jedná především o humanitární úkol a že to ne- nesleduje žádné politické cíle. Pokud jde o konkrétní osoby, tak si musíme uvědomit, že se jedná o velmi citlivé, ožehavé otázky a facety a proto právě nyní po 42 eh, letech pracujeme na tom, aby se vyjasnil osud všech obětí, všech pohřešovaných osob, protože rodiny, kteří celou tu dobu nevěděli, co se stalo s jejich rodinnými příslušníky, samozřejmě žili ve velké nejistotě a proto je pro ně velmi důležité, aby se to vyřešilo. Je velmi důležité, aby výbor pro pohřešované osoby mohl ve své práci pracovat a proto bych k tomu řekl, chtěl říct jednu věc. Je důležité, aby se práce urychlila a aby se podařilo tedy exhumovat postatky i toho posledního člověka, poslední osoby. Musíme si uvědomit, že tu je stále turecká armáda, že jsou tu vojenské zóny, které jsou nepřístupné. Rád bych se zeptal, jak to tedy vypadá v tomto ohledu. A kromě toho bych se rád zeptal na jednu věc, Eh, je důležité, aby se konečně zpřístupnil archív turecké armády, protože eh, bez toho, aby se eh, zpřístupnil archiv turecké armády, nebudeme mít možnost získat všechny informace a nebude možno exhumovat všechny ostatky není možné odmítat požadavek, aby se archiv v této humanitární záležitosti eh, zpřístupnil. Je potřeba, aby Evropská unie vytvářela tlak na Ankaru v tom smyslu, aby se tedy archiv eh, v zájmu mm, hledání pořišovaných osob zpřístupnil a otevřel. Turecko v tuto chvíli také eh, zpřístupňuje některé vojenské zóny, některé oblasti, které byly doposud uzavřené. Eh, musíme si ale uvědomit, že eh, není možné tady hovořit o reciprocitě, protože Turecko eh, v posledku na, Kr- na Kypr přišlo a je, to znamená, že to byl jednostranný akt a to bychom měli mít na paměti. V každém případě ten výbor tady musí pracovat až do poslední chvíle, než budou exhumovány ostatky i poslední oběti. Děkuji. Rick? Děkuji, pane předsedo, budu mluvit řecky, když dovolíte. Eh, jsem velice rád, že zde jsou dnes naši hosté, jejich práce je velice důležitá a my jsme si jistí, že eh, s postupem času budeme dělat vše, abychom posílili jejich práci pravomoci. Jak říkal pan Kristoforu, je důležité, aby i turecké úřady, které mají všechny informace, spolupracovaly. Já mám jednu otázku, ty takzvané vojenské zóny eh, na té okupované části Kypru. Eh, jak jsme slyšeli, je velice důležité, aby se vyjasnilo, co se v těch oblastech dělo. Myslíte, že je nějaká naděje, že se to dozvíme? Ještě jednou díky. Děkuji, pan Alaau. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem za eh, tento úvod. Můžete něco říci o těch svědcích? Co to je za lidi? Jaký mají vztah k těmto událostem? Předpokládám, že je důvod, proč se jim dává imunita. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Jako další paní Teocharus. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych ráda řekla, jak smutná jsem z těch zločinů, které byly páchány na civilistech. Je to něco, co zkrátka nejde jen tak klidně přehlížet. Myslím si, že by nebylo špatné mít přece jenom nějaký právní postup, jak odsoudit tyto zločiny. Existují informace, že někteří tito lidé byli zajatci e, turecké pravidelné armády v roce 1974 a byli chladnokrevně zavražděni. A to, prosím, slyším ze zdrojů, které garantují, že to jsou přesné informace. Samozřejmě to není vina této komise, že nemohla řešit, kdo je zodpovědný za tyto zločiny. My se ze všech sil snažíme pomáhat, zajistit rozpočet, aby komise mohla pracovat i nadále. Ráda bych jim ještě jednou poblahopřála k eh, práci, ale každý zločin musí být potrestán pakliže eh, lidé chtějí dostat za dosti učinění. A já mám tak trochu dojem, že některé tyto zóny, ty vojenské oblasti, to, že se otevírají, znamená, že už eh, vlastně byly vyřešeny, abych tak řekla. A ráda bych také vyjádřila smutek nad tím, že genetická laboratoř eh, na Kypru odvádí skvělou práci, ale teď se má stěhovat pryč, což je škoda. Chci se zeptat, zda jste se zabývali otázkou těch eh, jednotlivých rozpočtových otázek, které eh, vlastně zatěžují Kypr ještě z doby předtím, než k těmto činům došlo. Děkuji, paní Albiol Guzman. Děkuji vám mnohokrát. V první řadě mi dovolte pogratulovat k vám k skvělé práci odváděné komisí za eh, frakci Evropské levice. Chci říci, že si plně uvědomujeme důležitost eh, vaší práce na Kypru a to jak pro eh, kyperské, tak turecké, pro jak řecké, tak turecké Kypřany. Je to důležitý krok směrem k usmíření obou vašich eh, komunit a pro společnou budoucnost vašeho ostrova. My jsme vaše zařízení navštívili vlastně dvakrát. Navštívili jsme antropologickou laboratoř, která provádí vyšetřování pohřešovaných osob a pokaždé, když o této věci debatujeme, předkládáme pozměňovací návrhy, které mají navýšit rozpočet pro vaši práci, protože si uvědomujeme její důležitost, její význam. Mám několik otázek. Za prvé, jak vám můžeme pomoci v práci? Hovoříte o e, přístupu do vojenských oblastí, kam jste se už tři roky nedostali. Chci se zeptat, Zda jsou ještě nějaké oblasti, kam je vám odpírán přístup? Máte nějaké návrhy co do lokalizace těch stále pohřešovaných osob? Máte, já nevím, nějaký akční plán nebo něco takového? Já sama jsem ze Španělska, kde máme více než 14 tisíc pohřešovaných a nikdo zatím nepřišel s nějakým plánem, jak navracet ostatky těchto osob jejich rodinám, takže my jednoznačně uznáváme práci Evropské unie v této oblasti a děkujeme za eh, tuto snahu. Doufejme, že něco podobného bude třeba moci proběhnout i ve Španělsku. Děkuji. Kolegové, máme ještě tři žádosti o slovo a, a tímto uzavírám seznam paní Keller, Wikstrom a pan Synadinos. A to je vše. A aha, ještě pan Mavridides. Tak ale tím už seznam uzavírám. Takže teď má slovo paní Keller. Děkuji. Chci poděkovat členům komise, že jsou zde, že jste vystupujete před europoslanci. Já jsem měla příležitost navštívit eh, vaše zařízení několikrát. Je to skutečně ohromující, jakou práci provádíte. Jsem ráda, že máte větší podporu, zejména v podobě přístupu do jednotlivých oblastí. Je potřeba najít co nejvíce lidí, byť třeba nenajdeme všechny a navrátit je do rodin. Je to samozřejmě bolestivá věc, ale Jedině tak umožníme lidem uzavřít danou kapitolu jejich životu a dívat se do budoucna. Takže vážím si vaší práce, myslím si, že je skutečně obdivuhodná pro mírotvorbu a pro tvorbu nové budoucnosti společně. A o to jde. O to bychom se měli snažit. Vy jste skvělým příkladem toho, jak obě komunity mohou spolupracovat a měli byste být i příkladem pro ostatní. Takže ještě jednou díky hodně štěstí do budoucna. My jako parlament si musíme uvědomovat, že tato komise je závislá na financování z EU. Je potřeba zajistit, abychom ty peníze také dávali k dispozici a poskytovali také politickou podporu vám ve vaší práci. Děkuji. Děkuji. Paní Wikström. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byla jednou z lidí, kteří měli štěstí jet na Kypr před pár lety v rámci delegace tohoto výboru a já jsem si té návštěvy velmi vážila. Ráda bych vám sdělila své díky za to, že jste nás tehdy přijali a za tu skvělou práci, kterou provádíte. Já si z té návštěvy stále pamatuju jednu věc, kterou vás už nikdy nezapomenu dvě mladé dívky, jedna eh, vědkyně řecká kypřanka tedy a druhá vědkyně turecká kypřanka, to znamená dvě mladé dámy, které pracovaly bok po boku, byly obě zhruba stejně těhotné v tu dobu. A eh, všechno nám tam ukázali, v té laboratoři hovořili o tom, jak je nutné se usmířit a o tom, jak jejich práce kousek po kousku tomuto usmíření přispívá. Je potřeba pamatovat na to, že z lidského hlediska eh, ty lidské tragédie těch, kteří zmizeli na Kypru v roce 1974, jsou i nadále otevřenou ranou ve všech těch zasažených rodinách, a to až do chvíle, než se jim vrátí ostatky a může být proveden řádný pohřeb. A já bych to ráda rozvedla ještě o kousek dál. Nejde pouze o otevřenou ránu pro ty zasažené rodiny, je to otevřená rána pro nás zde v Evropě. Pro nás, pro všechny. Protože to zasahuje každého z nás. Situace těchto rodin, těchto pohřešovaných, je součástí také našich dějin. A tím pádem je potřeba zajistit nejen usmíření, ale také podělit se s lidmi o jejich utrpení. Co se týká budoucnosti CMP, to je naprosto zásadní otázka. My v tomto výboru jsme závislí na vašich snahách poskytovat nám aktuální informace, abychom mohli vaši práci sledovat. Dovolte mi ještě jednou zmínit, jak hluboce mne zasáhlo to, co děláte, jak důležité to je. No, teď je tady taková mm, příhodná příležitost, protože nastupuje mírový proces a já mám jednu otázku, která je možná obecná, ale přesto mi dovolte ji položit jakým způsobem to zasahuje vás? A nebo jak vnímáte současnou situaci? A jaký vnímáte co do možného dalšího vývoje? Vzhledem k této příležitosti, kterou si všichni uvědomujeme. E, to řečeno, ráda bych ještě jednou zdůraznila, že to utrpení je i naše a musíme všem rodinám touto situací zasaženým podat pomocnou ruku. Musíme najít evropské řešení, řešení solidarity. Díky ještě jednou, že jste za námi přijeli. Doufám, že v tomto dialogu budeme pokračovat. Děkuji vám. Pan Sinadinos. Děkuji, pane předsedo. Já nemám tak ani tak dotaz, spíše komentář. už uplynulo více než 40 let po, těch, eh, po té strašné invazi a okupaci části Kyperského ostrova ze strany Turků. Nesmíme na to zapomínat, že se jednalo o, o invazi a že stále probíhá okupace. Mm, já jsem byl také očitý svědek. Já si pamatuju rok 1974 a souhlasím s paní Rus která hovořila o tom, jak turecké okupantské síly tehdy zabíjely lidi. Takže nesmíme zapomínat na to, že OSN a Evropská unie hovořila, hovoří o, také, o, že, že i ti pohřešovaní mají lidská práva, ale teď už uběhlo 40 let, 44 let. A Turkové odvedli vynikající práci. Oni se v podstatě mm, zbavili všeho, čeho mohli. Kvůli tomu, že Evropská unie to všechno odsouvala, mm, zdržovalo se to, OSN a EU měli, pomo- měli, měli povinnost něco udělat a selhali v tom. Nyní pan Vavridis. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit svou mateřštinou. Nejprve mi dovolte, abych eh, k tomu řekl svůj osobní názor. Pocházím z vesnice, která také e, utrpěla tou invazí. Někteří členové z mé rodiny a někteří lidé z té vesnice jsou také mezi těmi pohřešovanými. Stejně jako Evropský parlament e, uznávám, že toto téma je ve své povaze humanitárním a budu se snažit co nejvíce to oddělit ten humanitární aspekt od politických aspektů. protože ten pocit eh, toho sladosti učinění eh, nebo toho ukončení celého eh, toho té dlouhé období, které má ta rodina, když tedy nakonec dostane ty ostatky, může provést ten pohřeb, tak to chápu. Chci se zeptat, jak můžete zlepšit svou efektivitu? Jak může být vaše práce účinnější? Já mám k tomu několik návrhů nebo myšlenek. Za prvé, pokud se můžeme vrátit eh, k té otázce eh, stálého zpravodaje, teď eh, se obracím vlastně spíše na vás, pane Moráši, na, to, na tím byste se měl asi osobně zamyslet. Za druhé, co takhle navýšit ty rozpočtové položky této rozpočtové linie? Já vím, že to je také důležité, protože zde hrajeme s časem. A také mm, já doufám, že to nevyzní jako politický bod, ale spolupráce s Tureckem je nesmírně důležitá. Asi víte, co se snažím říci. Já, já jsem byl sám svědkem, vím, proč je tedy důležité, mm, aby tam byla i mm, spolupráce s Tureckem. Dnes dopoledne v, této, v tomto sále, nebo pardon, bylo to tedy v jiném sále, dnes dopoledne jsme hovořili o, přístupovém, ehm, o přístupu Turecka, o celém tom procesu, ale je to trochu propojené. Máme zde Evropský soudní dvůr, asi to víte určitě lépe než já, eh, řekl, že Turecko má povinnost spolupracovat na, otáz- na přihledání těch pohřešovaných osob. Bylo to 12. května 2014, kdy Evropský soudní dvůr vydal toto rozhodnutí, takže já doufám, že na to dokážete trochu zatlačit, aby se to pohnulo dopředu. Já jsem si a také prosím počítejte s mou podporou. Děkuji. Já jsem neomezoval váš čas, protože jsem věděl, že chcete hovořit o těch návrzích, takže um, také se nad tím ještě zamyslíme ve výboru Libe, nad těmi vašimi návrhy. Chci se teď zeptat, zda za vás bude mluvit jeden, eh, zda, máte tady zda jeden z vás teď vystoupí, protože nemáme dost času. Mohli byste pokud možno být struční, ale zase vás nechci nějak uměle omezovat. No tak já tedy eh, se ujmu těch těžkých otázek, to je moje obvyklá práce, zejména co se týče té spolupráce s Tureckem jak jsem si zapsal, a zhruba 6-8 otázek, tak byly tam otázky. Otázka které, jak e, zda probíhá ta spolupráce potom, po té, co bylo, bylo vydáno povolení těch, na těch 30 vojenských oblastí. Je jich tam více těch oblastí než 30? Mm, jsou tam ještě některé, ptali jste se, zda některé ty oblasti jsou ještě nedostupné, zda tam existuje nějaký akční plán a také tam potom byla ta otázka na tu, na tu stávající příležitost, zda tedy to stávající klima pomáhá našim práci. Já bych řekl, že takový hlavní průlom, kterého bylo dosaženo, to bylo 5. listopadu, eh, to byla tedy dohoda o těch vojenských oblastech, protože se vlastně třikrát strojnásobil ten, ta možnost eh, nebo tedy v minulosti jsme mohli jít do jednoho nebo do tří oblastí a teď můžeme mít přístup do, 30, eh, pardon, do deseti oblastí ročně. Ehm, zatím máme seznam 30 takových míst. Eh, požádali jsme o povolení do těch 30 oblastí a máme tedy tuto povolení zhruba tedy 10 ročně. Poté, co jsme požádali o přístup do těchto oblastí, tak eh, jsem hovořil také s vojenskými orgány a mm, bylo mi řečeno, že by tam tedy mohly být ještě další oblasti, které případně identifikují svědci, takže nakonec tam jsou ještě dodatečné čtyři oblasti a už máme dohodu že povolení na tyto dodatečné oblasti také bude uděleno. Čili ta spolupráce existuje, ta spolupráce na nejvyšší úrovni. Bylo to um, rozhodnutí, na něm se podívalo i Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí. Toto je pozitivní vývoj a podle. Mm, podle, našich, eh, podle našeho názoru na severu nezůstala žádná vojenská oblast, eh, která, mm, do níž bychom tedy neměli přístup. Eh, není náhodou, že to eh, rozhodnutí padlo letos. Bylo to také díky úsilí ze strany OSN na vysoké úrovni, také i práce paní Kyčik. Ale v roce 2015 bylo mm, se vlastně konala i ta jednání o politické, politická jednání, o ujednání, takže nevím, eh, jaký tam byl vliv. Nicméně jsou tam i určité negativní vlivy Eh, náš eh, výbor CMP je takový lakmusový papírek. Vlastně ať se děje cokoliv pozitivního nebo negativního, tak my to velice rychle eh, pocitujeme. ale zatím tedy ten klima, to klima, které panuje na pro nás ovlivňuje pozitivně. Otázka, jak by mohla být naše práce efektivní, to ještě nechám kolegům. Pak také otázka té genetické laboratoře, to také nechám kolegyni nebo kolegovi. Já bych ráda všem připomněla, že ten výbor pro pořešované osoby eh, má důvěru obou stran, takže obě strany na ostrově se dohodly, že budeme se věnovat pohřešovaným osobám, ale netýká se to pouze osob pohřešovaných od roku 74, protože je to vlastně už od roku 63 takže už, je to, už se týká se to vlastně více než 50 let, kdy už ten ostrov řeší otázku pohřešovaných osob. Ehm, jsem velice smutná, když zde slyším, ehm, když zde hovoříme pouze o tom roku 74, protože otázka pohřešovaných osob, to, to není žádná soutěž, kdo víc trpěl, Stařakové ehm, nebo eh, Turci na Kypru. Je to zkrátka um, smutná událost pro všechny rodiny celého světa, které mají pohřešovanou osobu. Takže každá ta osoba má právo na spravedlnost. Takže pokud se věnujeme pohřešovaným osobám, musí se to stahovat na všechny. A já ze všech sil budu usilovat o to, aby v rámci tohoto výboru jsme tak činili, v rámci tedy těch našich, eh, toho rámce naší činnosti. Samozřejmě, že to není lehký úkol, protože eh, musíme brát v politickou situaci a na tom ostrově zatím ještě nedošlo k eh, nějaké dohodě. Když se podíváme na jiné případy, tak většinou k tomu um, k tomu hledání pořešovaných osob došlo poté, kdy tedy došlo k nějakému příměří nebo k nějaké dohodě v těch konfliktech, ale zatím zde to tak není, takže to nám opět tu věc komplikuje. Takže to je z mé strany vše a myslím, že k tomu ještě něco řekne pan Nestros. Já bych chtěl reagovat na otázku na archivy. Ano, pracujeme na tom. Je to důležité i pro náš mandát, pro naši činnost. Ty archivy zkoumají i zástupci nebo členové OSN. Máme podporu i z Turecka. Pan Fiktobro se ptal, kolik na kolik, kolik let ještě budeme potřebovat na tento proces, tak pokud budeme, pokud budeme mít podobné výsledky, tak budeme potřebovat eh, ještě asi 10 let. Ale pokud tam nebudou žádné nové informace, žádné novinky, tak to pak bude dalších 10 let. Pokud bychom chtěli zkrátit tu dobu, potřebujeme politické rozhodnutí a podporu Evropské unie, abychom řešili takové ty každodenní problémy. Protože ten náš projekt je humanitární, ale zároveň vlastně se do toho promítají i ty politické diskuze. Pak tam byl dotaz na genetickou laboratoř. Bylo vypsáno výběrové řízení. Um, v roce 2000 bylo vypsáno tender na dva roky. Um, v roce 2014 bylo další výběrové řízení a oni neměli zájem se toho účastnit, takže my jsme nakonec se rozhodli pro zahraniční laboratoř, protože tedy eh, nakonec jsme vybrali americkou laboratoř, protože byla nejlevnější. No a pak ještě další věc. Eh, snažíme se nacházet nové informace, potřebujeme spolupráci s lidmi, kteří byli svědky, kteří Ehm, tedy něco vědí o těch místech nebo kteří se účastnili nějakých těch eh, jevů. Také spolupracujeme s kolegy třeba ze Španělska. Zdůrazňujeme význam tohoto projektu. Musíme přistoupit k akci, ale není to pouze ve prospěch Kypru, ale ve prospěch celé Evropy, protože v Evropě jsou miliony pohřešovaných osob. Víme, že to lidé trpí, je důležité, aby Evropská unie i nadále podporovala výbor pro pohřešované osoby na Kypru a aby potom mm, tedy tam byla ta podpora těm dalším, až tedy tento projekt bude ukončen. Já bych chtěl pouze informovat o jedné věci. 11. E, října je váš výbor pozván na výstavu, kterou bude e, tedy hostit jak pan předseda Schulz, tak pan předseda Juncker. My jsme se tedy obrátili na významného evropského fotografa a spisovatele, aby tady eh, připravil knihu a bude tady výstava v Bruselu a v Ženevě, potom se zase vrátí na Kypr. Eh, bude zahájena 11. října a doufám, že všichni z vás se budou tedy 11. října této tohoto zahájení účastnit. Děkuji a děkuji také všem třem zástupcům výboru eh, za to, že se tedy obrací na výbor Libe, že se nám spovídají, eh, že nám představují svoji práci. Eh, paní Wikstrom a další řekli, že tyto záležitosti jsou velmi důležité. Mm, pokud jde o eh, návrhy, tak mm, by bylo určitě dobré, pane Mavrides, kdyby tady vznikl nějaký eh, písemný návrh, který by se mohl dostat ke koordinátorům, ale v každém případě je to tak, že výbor Libe a jeho delegace tedy se budou o vaši práci i nadále zajímat. Děkujeme vás za to, že jste nás informovali o e, poslední výdaj, vývoji. Děkuji vám za tu diskuzi a můžeme se pustit do dalšího bodu. E, něco později. Omlouvám se kolegům, kteří na ten bod čekali. Dalším bodem je vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Budeme diskutovat na základě pracovních dokumentů. Velmi stručně ten bod uvedu. Loni v červnu jsme obdrželi mandát a na jeho základě připravujeme legislativní zprávu z vlastní iniciativy, která se zabývá právě vytvořením mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva. Budeme v tuto chvíli diskutovat o osmi pracovních e, dokumentech. E, já mám plán, pokud e, bude v něčem chybný, tak prosím Eh, mě opravte. Eh, nejprve tedy paní Flašíková Beňová, eh, ale v každém případě já mám tedy takový plán, že každý zpravodaj a stínový zpravodajové k tomu budou moci promluvit. Samozřejmě, že paní Sofie Infel bude první, potom paní Flašíková Beňová. Eh, omlouvám se tedy. Eh, v každém případě je to tak, že každý zpravodaj a také zpravodaj AVKO bude mít pět minut. Během těchto pěti minut představí svůj dokument a následně proběhne výměna názorů. Eh, nejprve tedy předám slovo paní zpravodajce Sofie Intfeld, tak aby nám představila svůj dokument, který se týká mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. To by mohlo posloužit jako takový obecný úvod. Potom tedy pro promluví pan Engel, eh, ale místo pana Engla dostane slovo paní Flašíková Beňová. Omlouvám se panu Englovi. Až eh, s dovolením přestanete, tak budu pokračovat a řeknu, že po paní Flašíkové Beňové dostane slovo pan Engel, který promluví o Evropě evropské modelu eh, vládnutí. Eh, paní Flašíková Beňová bude hovořit o eh, srovnávacím nástroji, srovnávacím přehledu je velmi důležité, abychom věděli, o čem hovoříme, protože je to velmi důležitý dokument, tak nechci, aby vznikl nějaký zmatek. Následně dostane slovo pan Kirchhoff, který představí svůj pracovní dokument o demokracii, právním státu a základních právech jako součást posuzování dopadů a zjišťovacích postupů. Následně dostane slovo paní Spinelli, která bude eh, představovat využití článku 2 eh, pro řízení pro porušení předpisů a konečně eh, jako poslední paní Lunáček, která tu zatím není a v každém případě její pracovní dokument se týká metod a stávajících mechanismů. Následně dostane slovo Laura Ferrara, která ve svém pracovním dokumentu eh, bude hovořit o individuálních soudních eh, sporech a jako poslední dostane slovo pan Šeplin, eh, který promluví o každoroční celoevropské rozpravě v rámci legislativní zprávy z vlastního podnětu a eh, následně, pokud tu ještě někdo bude, tak budeme diskutovat. Ale eh, žerty stranou. Rád bych zdůraznil, že to je velmi komplexní soubor dokumentů, ale je to velmi závažná záležitost, takto k tomu musíme přistupovat a já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří eh, tyto dokumenty eh, připravili a doufám, že tímto způsobem to budeme schopni zvládnout. Nejprve tady dostane slovo paní Sophie Infeld, aby tady představila svůj eh, obecný dokument, který to celé zastřešuje. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být ještě stručnější, nevyužiji ani těch pět minut, která, které jste mě eh, vyhradil, které jste mi umožnil. Nejprve bych ráda vysvětlila, proč je tu tolik pracovních dokumentů. Není to dáno pouze tím, že je to tak rozsáhlé téma, ale je to dáno i tím, že je to téma citlivé, někdy kontroverzní a měla jsem za to, že lepší, než abych já tady prezentovala jeden dokument, by bylo lepší eh, kdybych mobilizovala potenciál, který se v našem výboru skrývá a jsem velmi pozitivně překvapena podněty, které z toho vzešly. Myslím si, že to je velmi konstruktivní a plodný způsob práce. Proč se tím tématem vůbec zabýváme? Proč se věnujeme mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Pokud se podíváte na smlouvy, tak zjistíte, že článek 2 velmi jasně stanovuje, že Evropská unie je společenstvím hodnot. Není to pouze celní společenství, není to e, oblast volného obchodu, je to hodnotové společenství. A je velmi pozoruhodné, že Evropská unie si e, dala sama sobě k dispozici, rů, dispozici různé nástroje pro různé oblasti politiky, ale nic, co by se tedy týkalo hodnot, základních práv, demokratického způsobu vládnutí a tak dále. Některé nástroje tu jsou, ale nejsou adekvátní, jsou buď slabé nebo Eh, tedy, um, tedy například eh, řízení pro porušení povinností, článek 7, potom mechanismus pro právní stát, který je nyní nahodile aplikován Evropskou komisí, z čehož vzniká dojem, že je to použití velmi politické, že je to zaměřeno proti některým členským státům nebo proti některým politickým stranám. V každém případě je potřeba, aby vznikl mechanismus, který bude považován za neutrální, nestraný a který se setká s podporou veřejnosti. A právě to je důvod, proč se domnívám, že je důležité, aby zatím stály pokud možno všechny frakce. Byla bych velmi ráda, kdybychom k tomu od nynějška říkali spíše pakt než mechanismus. Pakt je něco, pakt je něco, co musí všichni podepsat. A to je v posledku ta hlavní myšlenka. Nepochybně nebude snadné najít eh, konsenzus mezi všemi, ale doufám, že se mě podaří přijít s něčím, co se setká se širokou podporou. Bude to určitě něco, eh, co bude vycházet z rovného zacházení se všemi členskými státy. A druhé kritérium musí spočívat, v tom, že e, využijeme všech stávajících nástrojů. Nechceme objevovat Ameriku. Je tu celá řada nástrojů, které jsou k dispozici, e, které se snaží e, o, o demokracii, právní stát a základní práva. To znamená, že my chceme integrovat to, co už v tuto chvíli existuje. Proto jsme tedy požádali agenturu EU pro základní práva, aby vypracovala jakýsi model, který by spojil, integroval stávající nástroje a kromě toho výbor Libe zadal dvě studie, které jsou v tuto chvíli dokončovány a které se snaží v podstatě o to tež. Další komentář. Nechceme vytvářet mechanismus, který by využíval Evropský parlament. Chceme pakt nebo mechanismus, který by mohla využívat Evropská unie jako celek. To znamená, že nebudeme monitorovat pouze členské státy, ale také evropské instituce, to znamená nás samotné. Jsem tedy velmi ráda, že budeme velmi těsně spolupracovat s radou, konkrétně tedy, nebo především s předsednictvím rady, budeme se účastnit koncem tohoto týdne semináře organizovaného předsednictvím, ale kromě toho se budeme účastnit eh, koncem tohoto roku na semináře, semináře účast, eh, organizovaného Kosakem. A Než se dostanu k těm vlastním návrhům, tak bych ráda řekla ještě jednu věc. My se snažíme spojit v eh, všechna doporučení do osmi pracovních dokumentů, do jedné zprávy, kterou předložíme v březnu. A následně tedy zahájíme běžný parlamentní postup. Ještě jednu věc pro vaši informaci. Příští týden 22. bude společné slyšení Libe a Avko, kde jsme pozvali, kam jsme pozvali tedy zástupce soudnictví, ať už to bude, eh, budou zástupci soudního dvora, Štrasburského soudu. V každém případě eh, se budeme snažit i o jakési neformální hm, setkání se zástupci nevládních organizací. A konečně poslední komentář nejde o to, že bychom tu se, zkrátka sepsali nějaké povídání o nástrojích, o paktu a tak dále. Tím by to skončilo. Ne, my se snažíme vypracovat nástroje a e, je to v podstatě kontinuální proces. My budeme vypracovávat kritéria, bude tu e, každoroční cyklus e, diskuzí, kde, kterých se tady budou moci účastnit všechny instituce a budeme schopni kontinuálně spolu utvářet naše hodnoty a tím tedy spolu utvářet společnou kulturu evropských hodnot. Doufám, že tento pakt se setká se širokou podporou nejen v parlamentu, ale také eh, ve společnosti obecně. Děkuji. Děkuji vám za tento uh, úvod a v tuto chvíli dostane slovo paní Flašíková Beňová, která se eh, tady bude věnovat srovnávacímu eh, rozboru. Na úvod bych tak chcela poděkovat. Díky. Na úvod chci poděkovat panu Engelovi za to, že mohu vystoupit před ním a omlouvám se, ale já budu muset velmi brzy odejít, takže vám mnohokrát děkuji. A zároveň chci poděkovat paní Intervelt, paní zpravodajce, protože na základě dosavadního vývoje a toho, jak přistupuje k této zprávě, je nutno říci, že tato zpráva může být i velmi významná, velmi vlivná na budoucí fungování EU z pohledu vymahatelnosti práva a z pohledu ochrany základních práv v členských státech. Já už jsem to řekla několikrát, byla jsem často, ať už hlavní nebo stínovou zpravodajkou pro eh, zprávy Evropského parlamentu o dodržování základních práv v Evropské unii. Každá z těch zpráv byla důležitá, ale pravdou je, že vždy to bylo pouze jaksi konstatování stavu a neřešila se situace přímo v členských státech. V nejnovějším období zažíváme mnoho velice zásadních otázek, týkajících se mimo jiné i toho, jak bude vypadat dodržování demokratických hodnot, jaká bude vymahatelnost práva právního státu a základních práv v členských státech Evropské unie. V tomto výboru jsme opakovaně řešili otázky porušování základních práv v některých členských státech. Podobně jako v minulosti ve zprávách o dodržování základních práv jsme se přidržovali pravidla nejmenovat žádný konkrétní členský stát a nepoukazovat na chyby v konkrétních členských státech. Předpokládám, že i tato zpráva bude v tomto ohledu stejná. Možná právě tím se zabezpečí její průchodnost při závěrečném hlasování na plénu. Ovšem, pokud tato zpráva nebude mít ambici poukazovat nejen na problémy stávajícího mechanismu, ale e, navrhovat možná řešení těchto problémů, tak pak bude jen jednou z dalších formálních zpráv, které naše instituce schválí. Sice ji schválí většinově, ale principiálně to bude skutečně jen formalita. Já jako stínová zpravodajka za socialisty a demokraty se chci věnovat oblasti, která poukazuje právě na nefunkčnost stávajícího systému. Paní Intveld již zmínila, že i v současnosti máme na základě smlouvy jeden nástroj, což je článek 7, který nám umožňuje v případě, že dochází k porušování eh, ve smyslu článku 2 jednat, ale tento článek vlastně nikdy nebyl využit. Asi všichni víte, jak ten mechanismus funguje a jaká nedosažitelná většina je potřebná k tomu, aby rada schválila zahájení činnosti podle článku 7. Já si ani nemyslím, že by zde evropské instituce byly primárně od toho, aby trestali nebo sankcionovali členské státy. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jsme se jako členské státy rozhodli sdílet společné hodnoty, tak tyto společné hodnoty, pokud tedy nejsou naplňovány v některém členském státě, musí existovat mechanismus vynutitelnosti, aby ty hodnoty plněny být začaly. V současnosti zde tedy máme článek 7 a je poměrně obtížné představit si, že by bylo možné přistoupit k revizi smlouvy, která by zesílila kompetence komise nebo by změnila způsob hlasování tak, jak je dnes stanoven v článku 7. Protože s tím nebudou souhlasit členské státy. Toto vše vidíme v kontextu připravovaného referenda v Británii, kde eh, britský premiér chce více kompetencí pro národní státy. A vrátím-li se eh, k této zprávě, paní zpravodajka připomněla, že i my chceme spolupracovat s národními parlamenty. Já jako bývalá poslankyně Národního parlamentu s tím také souhlasím, ale Právě proto, jak se vyvíjí situace v Evropské unii, vidíme, že stále víc a víc rozhodnutí národních parlamentů je tak nějak jakoby v rozporu s pozicemi buď Evropského parlamentu, anebo s návrhy, které vytváří Evropská komise a předkládá je radě. Takže kde je ten průnik vizí nebo průnik politik národních parlamentů kde eh, velice často dochází také k vnitropolitickým střetům a evropských návrhů. Chtěli bychom eh, zajistit tuto spolupráci i tím, že ve svém návrhu pracovního dokumentu e, přicházím s návrhem nového nezávislého výboru. A tento nový nezávislý výbor by eh, jednak vlastně vytvářel možnost eh, jeho prostřednictvím vypracovávat zprávy, ale také, že bychom prostřednictvím tohoto výboru upozorňovali na to, Jednak tedy, že třeba se porušuje někde v nějakém členském státě demokracie, právní stát nebo lidská práva, a to tedy v čase, v, do, v době, kdy už parlament tamní schvaluje návrhy tamní vlády, ale že bychom dopředu upozorňovali evropské instituce na to, že se v některém členském státu připravuje legislativa, která by do budoucna mohla být i v rozporu s evropským právem tak, jak je toto stanoveno ve smlouvě eh, na základě principu demokracie a tak dále, právního státu a spolu. Další takový důležitý okamžik je stanovení objektivních kritérií, na základě kterých bychom posuzovali, zda skutečně došlo k porušení základních práv. Ale i pro tuto oblast máme k dispozici návrh, jak bychom mohli ta kritéria stanovovat. Pane předsedo, já jsem skutečně ráda, že dnes máme čas alespoň na základní prezentaci těchto pracovních dokumentů. Chci poděkovat ostatním kolegům za skvělou spolupráci a věřím, že paní zpravodajka si z našich pracovních dokumentů pro svůj návrh zprávy vybere to důležité, co nám pomůže zajistit dodržování demokracie základních práv a právního státu v členských státech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, Moniko. A teď se dostáváme k panu Englovi, který představí svůj pracovní dokument European Pattern of Governance. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji také za možnost představit to, co jsem zde připravil. Já bych možná na úvod ještě řekl pár slov eh, v reakci na to, co právě teď eh, říkala Monika, protože to také může eh, obsahovat prvek toho, jak chceme pokračovat, protože buď teda tam dojdeme nebo ne. Myslím si, že je dost zvláštní, kdybych vlastně, že deset let zde, byl, um, zde byla zakázána změna smlouvy, uh, protože se říkalo, že vlastně by, by to nikdy neprošlo, že by ne všechny členské státy by s tím souhlasily. A uh, vlastně jedin, jedin, stalo se to tehdy, kdy vlastně jeden členský stát uh, odmítl, nebudu toho jmenovat, pokud bychom se takto chovali ve smlouvách, tak je, tak je vlastně tím můžeme úplně potopit. Což by byl takový dobrý přechod k takové nukleární možnosti. I zde článek, článek 7 je vlastně úplně ta nejhorší možnost, když se nějaký členský stát uh, chová eh, špatně. Je to vlastně ta nejzaší možnost, eh, je tedy odebrat členskému státu hlasovací práva na radě. A je to jako kdyby vlastně rada byla jediný orgán, který má nějak, je, nějakou důležitost. Takže to by vlastně byl ten největší eh, trest pro ten členský stát, že bychom mu odebrali členská práva. Um, a přitom um, možná by tím velkým trestem spíše bylo to, kdybychom někomu, některému členskému státu odebrali třeba financování. Ale já myslím, že to jsou takové podrobnosti, o kterých tím se až pak, k tomu se dostaneme v průběhu naší práce. Já bych se chtěla vyjádřit k něčemu, o čem se tak formálně příliš eh, nehovoří nebo neodkazuje. Budu hovořit tedy o takzvaný evropský vzor vládnutí, nebo jak můžeme tomu říkat různým způsobem. Myslím si, že eh, některé věci bereme až vlastně jako, jako že jsou samozřejmé, že si to neuvědomujeme, a mm, někdy se stane, že vlastně ty věci ani neexistují a nikdo si toho vlastně ani nevšimne. Například vždycky trváme na tom, že musí být oddělené eh, jednotlivé složky moci. Ve Spojeném království vlastně každý, kdo je ve vládě, ale zároveň i v parlamentu. A v Německu také je to vlastně propojené a v celé řadě dalších členských zemí existují podobné režimy. A to vůbec vlastně tedy neodpovídá tomu eh, formálním oddělení moci, byť to tedy nějak nenarušuje. V některých věcech, v některých zemích je to tak, že třeba eh, nejvyšší státní zástupce je také třeba součástí vlády nebo parlamentu, takže eh, v některých situacích pak vlastně to opravdu není formálně ta moc, ty tři složky moci nejsou oddělené, nicméně to nevadí, ale zatím ale jiné věci tedy vadí, zejména když chybí um, existuje určitý trend k vládě, kterou bychom se asi v ideálním případě nepřáli. Já se ve své zprávě věnuji některým věcem. Eh, má zde být nestranost státu, má zde být eh, možnost zvratnosti rozhodnutí po volbách, má zde být kontrolní a vyvažovací mechanismy, které zajišťují nestranost státu. Také zde musí být neměnost ústavy a také e, svobodné sdělovací prostředky. Já bych k tomu ještě možná něco dodal. E- existence tzv. občanské společnosti. To znamená, to jsou různé organizace, které mají politické zájmy, ale nejsou politické povahy. E, těmto organizacím se tyto organizace mohou přežívat, byť tedy někdy jsou třeba financovány ze zahraničí, jak by nepřežili ale já už bych tedy tím eh, eh, už překročil ten svůj objem mm, textu, který mi byl dovolen, takže spíše se k tomu možná vrátím někde později. Takže teď se vyjádřím těm jednotlivým prvkům mého návrhu, jinak opravdu už eh, mi ten čas nestačí. Takže nestranost státu, ehm, to se vlastně týká i občanské společnosti, jmenování Eh, členů mm, některé věci už možná nefungují tak eh, automaticky, jako to bylo v minulosti. Dále integrita a zvratnost rozhodnutí legitimní demokratické vlády podle mého názoru souhlasí s eh, skutečností, že každé rozhodnutí, které je učiněno v určitém momentu, může být změněné, zpět může být zvratné. Znamená to, že tedy zde musí být možnost, eh, aby eh, tedy třeba parlament přeskoumal nějaký, předcho, nějaký předchozí akt. Není to svévolné nebo náhodné, ale zároveň zde není eh, povinnost se trvávat na některých rozhodnutích, takže je také možné, aby, něk, aby zde byla odvolatelnost osob um, také eh, se musí v parlamentu využívat prostá většina, to znamená při tom parlamentním hlasování by měla stačit prostá většina. Co se týče kontrolních a vyvažovacích mechanismů, tak o tom nechci příliš hovořit, všichni víme, o co jde. Pouze bych tomu řekl, že existuje určitá logika, podle níž je to tak, že exekutivní složka nebo vláda, pardon, hlava vlády, parlament a justice, takže musí být schopny být si navzájem zrcadly. To znamená, že pokud jeden se zachová e, špatně, tak ten druhý může zakročit. Může zde být například možnost odvolat hlavu státu, nebo naopak může být zase třeba rozpuštěn parlament aby se tedy eh, ta situace opět vrátila do rovnováhy. Pokud to nefunguje, tak máme problém. Většinou mm, spravedlnost eh, nestačí, aby tedy fungovala spravedlnost, ale musí být také viditelná. Jak eh, někdo řekl, a to se týká také jurisprudence ústavních soudů. Takže ústavní, eh, rozhodnutí ústavního soudu mm, musí být viditelná. Možná ještě poslední komentář, který se uh, týká také um, významu dělení státu a institucí. Stát ve své stávající formě musí být neutrální a ta neutrální eh, neutrálnost nesmí být eh, změněna. Eh, může se měnit politika, podstata státu se však měnit nesmí. Takže to jsou věci, které tedy musíme řešit, ať už se to bude um, řešit změnou smlouvy nebo ne. Děkuji. Já bych to mohl eh, poslouchat ještě déle, ale eh, pan Kirchhoff eh, se tedy tváří jinak, takže určitě se k tomu vyjádří i on. Určitě budeme řešit pracovním dokumenty i ty specifické otázky týkající se Spojeného království. A nyní tedy se obrátíme na pracovní dokument pana Kirchhoffa, který představí svůj pracovní dokument, který se týká eh, posuzování dopadů a zjišťovacích postupů. Pane Kirchhoff, máte slovo. Ano, pane eh, předsedo, já budu vaši poznámku ignorovat. My, vy moje poznámky vždycky ignorujete, protože to by tady zabralo mnoho času. Eh, v každém případě chci poděkovat za úvod, pokud tomu tak můžeme říkat. A rád bych poděkoval paní zpravodajce za velmi intenzivní práci. Jak všichni víme, mechanismus právního státu je v tomto parlamentu vždycky velmi aktuální téma, ožahavé téma a bude tomu tak nepochybně i do budoucna. Jak víte, já jsem nebyl vždycky eh, zastáncem iniciativ tohoto parlamentu, pokud jde o mechanismus právního státu. Nicméně jsem zastánce těch obecných cílů, které v tuto chvíli máme před sebou a doufám, že tu tedy vznikne efektivní účinný mechanismus, který podpoří eh, dialog mezi členskými státy a komisí. Určitě by bylo dobré, kdyby to tedy eh, vedlo k tomu, že nedojde k těm dramatickým eh, situacím, které jsme zažili používali. Je tady potřeba, aby tu byl eh, dobře fungující, posuzo, eh, dobře fungující posuzování dopadů a zjišťovací postupy, protože právě to posuzování dopadů je velmi důležité pro to, abychom zaručili, že legislativu, legislativa, kterou eh, přijímáme, odpovídá našim obecným hodnotám. Tento pracovní dokument ukazuje, že už tu fungují nástroje, které tedy umožňují posuzování dopadů a e, jeho začlenění do legislativního e, postupu Eh, rada má pracovní skupinu, která se tím zabývá. Je to pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob. Eh, podobně činí parlament a komise. Nicméně v tuto chvíli to vypadá tak, že všechny instituce nebo každá z institucí pracuje samostatně a nespolupracují eh, spolu. Je tedy potřeba, aby tu probíhal dialog a aby tedy

posouze, aby posouzení dopadů bylo nosné. Já si myslím, že to určitě musíme řešit v příští verzi dohody mezi institucemi. Byl bych velmi rád, kdyby tady fungovalo interinstitucionální eh, dohadování o těchto otázek, pracovní skupina, která by se tím zabývala, protože jen díky tomu dosáhneme eh, kontinuity, protože není možné, aby tady byla legislativa a aby najednou eh, členský stát tedy vznesl požadavek týkající se národní legislativy. Nicméně lepší legislativa s lepší přípravou, s lepším posouzením dopadů a s lepší spoluprácí mezi institucemi a členskými státy to všechno přinese tížené výsledky. Bude tady e, naprosto jasná situace pro evropské občany. Evropští občané budou znát své, svá práva, bude tady méně nejistoty, pokud jde o provádění práv a bude tu menší potřeba revidovat legislativu, e, protože to všechno je čas, e, náročné jak z časového, tak z finančního hlediska. Já bych v tuto chvíli chtěl formulovat čtyři hlavní doporučení. Je potřeba tady používat experty na národní úrovni, pokud chceme posuzovat posuzovat budoucí legislativu. Evropské instituce musí eh, vést dialog se členskými státy, tak aby mohly navázat na jejich zkušenosti a jejich potřeby Eh, tak eh, se vyhneme tomu, že tedy nebude legislativa slučitelná s právní kulturou eh, a zvyklostmi členského státu. Kromě toho budeme muset provádět posouzení dopadů po jednáních a před přijetím legislativy, protože ten návrh se v průběhu jednání a trojstraného postupu často radikálním způsobem mění a může být úplně jiný než ten návrh, který původně komise předložila. To se týká nákladů, dopadů, dopadů na základní práva a také pro, eh, proporcionality. A proto tedy členské některé členské státy tedy neaplikují toto eh, pravidlo řádně a to vede k problémům. Eh, Tomu všemu bychom se tedy mohli vyhnout. Eh, to znamená, že potřebujeme jedno posouzení dopadu na začátku a jedno na konci. Díky tomu by ta legislativa byla lepší a členské státy by byly na tuto legislativu lépe připraveny. Kromě toho potřebujeme posouzení dopadu u všech právních předpisů, ne pouze u některých. A konečně poslední doporučení. Musíme se více soustředit na spolupráci mezi institucemi a musíme také vytvářet kulturu právního státu. A ta kultura Kultura vznikne pouze tehdy, pokud e, spolu instituce budou navzájem hovořit a pokud členské státy budou komunikovat s Bruselem. Zároveň si musíme uvědomit, že e, někdy, když se snažíme e, tu diskuzi vést, tak podrýváme svoji vlastní pozici. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby členské státy se na nás obracely, pokud se nejsou jistě, jestli jejich legislativa je tedy v souladu se základními právy a je dobré, když ta situace není dramatická. Já tedy, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce, doufám, že máme před sebou dokument, na kterým může, budeme moci stavět a podaří se nám ten přístup eh, v oblasti základních práv eh, zeštíhlet. Budeme schopni hovořit se členskými státy jako s partnery, ne jak, nebudeme k ním hovořit co by učitele. Děkuji, děkuji. Timothy, říká pan předseda, a nyní tady předáváme slovo paní eh, Spinelli, která předloží svůj pracovní dokument týkající se použití článku 2 a listiny jako základu pro pro řízení pro porušení předpisů. Ano, nejprve mi dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za to, že celou záležitost velmi dobře uvedla. Kolegové, také velmi dobře konstatovali, že Evropská unie má k dispozici celou řadu nástrojů, které mají zajistit, že budou dodržována základní práva, právní stát a zásady demokracie. Já ve svém pracovní dokumentu hovořím o řízení pro porušení předpisů eh, a o listině základních práv. Tento postup je ve svém použití velmi omezen, jeho použití musí být velmi dobře zdůvodněno a proto jsem se snažila zapracovat několik podnětů a snažila jsem se eh, předložit také nástroj, který přesahuje oblast působnosti článku 7. Často se hovoří o základní možnosti Eh, to znamená, že eh, jsou to, jsou to možnosti, které si tedy v posledku nemusíme zvolit. Kromě toho eh, se nejedná o negativní nástroj, podobně jako u článku 2, ale jde o pozitivní nástroj, kde jsou tedy stanoveny minimální standardy a kde jsou také jasně stanoveny hranice nebo limity pro všechny v Evropské unii. A to se týká nejen členských států, ale také institucí a agentur Evropské unie. Listina základních práv je něco jako Bill of Rights, to znamená minimální základ všeho. Bohužel ale musíme konstatovat, že listina základních práv eh, zatím eh, nemá takovýto statut. Někdy se hovoří o neúplném primárním právu a proto se domnívám, že na základě tohoto nástroje nemůžeme správně eh, řešit porušování práv. My musíme tedy prověřit všechny stávající mechanismy, tak abychom mohli zaručit práva. A to se v podstatě týká všech eh, do, zúčastněných, ať už institucí, členských států a tak dále. Kromě toho je tu ještě článek 51, na základě jehož musí být zaručeno, že eh, listina základních práv se stane tedy eh, základním dokumentem pro spolupráci mezi EU a členskými státy. A nyní tedy konkrétně k mým návrhům bude velmi dobré, když se, když se tedy do těch mechanismů zapojí i další subjekty. Já osobně se domnívám, že by mělo smysl, aby byl vytvořen nezávislý orgán, do něhož budou zapojeni experti na základní práva, bude to něco jako Benátská komise. V každém případě tento, se ten orgán bude tímto tématem pravidelně zabývat. Eh, Sofie již hovořila o těch záležitostech zpětých s právním státem. V každém případě je důležité, aby to byl orgán nezávislý, aby si mohl vytvořit svůj vlastní názor za druhé se domnívám, že je nezbytné, aby Evropský parlament byl do celé záležitosti co možná nejvíce zapojen, ale to se netýká pouze parlamentu evropského, týká se to i vnitrostátních parlamentů. Díky tomu budou eh, chráněny zájmy občanů za třetí. Není eh, možné eh, takovouto analýzu koncipovat bez toho, aniž bychom e, přiškli základní úlohu Evropskému soudnímu dvoru. Já si myslím, že právě to je ta nejdůležitější věc. Ráda bych připomněla postup podle článku 258. Myslím si, že bychom to měli rozšířit i na postup podle článku 2 smlouvy o e, Evropské unii. Tady jde tedy o definici těch základních principů. A kromě toho nesmíme zapomínat ani na e, další nástroje spjaté s Evropskou úmluvou o lidských právech. si tedy myslím, že je důležité, abychom se stále více soustředili na sociální práva, na práva občanů, abychom překonali tu dvojsečnost, která tu je, pokud jde o e, tedy sociální zásady a to nepochybně ovlivňuje i výklad listiny základních práv. Děkujeme, Barbaro. A nyní tady dostane slovo paní Lunáček, která předloží svůj pracovní dokument, která, který se bude týkat metod a stávajících mechanismů. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat paní zpravodajce Intervelt za skvělý proces eh, na začátek hned, eh, že se snaží spojit nás všechny napříč frakcemi a připravit něco, co snad může být i novým začátkem něčeho, co začalo v posledních letech a co zkrátka nefunguje. Ačkoliv já nemám moc ráda, když sama říkám o článku 7, že to je ta jaderná možnost, jak říkal Frank Engel, eh, ta největší, ten největší trest jsou žádná hlasovací práva. No. Některé eh, vlády to třeba vidí jako jadernou možnost, ale přece jenom jaderné prostředky jsou e- destruktivnější a předpokládáme, že to nikdy nebude použito. Stejně jako jaderné zbraně. Takže je to něco, co evidentně zatím nefunguje, protože se to nepoužívá. A hlavně ta procedura podle článku 7 to je něco, a já to vždy opakuji, když hovořím o tomto tématu. Já jsem z Rakouska, kde jsme měli ty sankce proti vládě eh, před 16 lety, ne proti Rakousku, ale proti vládě. Tehdy ten článek 7 vznikl, ale e, proběhlo to tak, že vlastně ten článek 7 sám v sobě obsahuje ustanovení, která zajišťuje, že se nikdy nepoužije, protože se v tom angažují různé vlády a tak dále a tak dále. No a já bych eh, ráda hovořila i o Franku Englovi. On hovoří o rozdílech v členských státech, je to tady ta separace. Eh, ne všechny členské státy mají takovou separaci moci, eh, jak bychom to chtěli vidět, některým to nevadí, ale v tomto smyslu na evropské úrovni ten nedostatek separace pravomocí mezi radou, která by měla být i exekutivní v členských státech a neměla by být zároveň legislativní na evropské úrovni, to je to, co e, zabraňuje tomu, aby evropská úroveň byla náležitě aktivní. Takže z tohoto ohledu si velmi vážím, že všechny frakce, nebo téměř všechny frakce se tohoto procesu účastní. A e, líbí se mi, Sofí, tvůj návrh o tom paktu, protože já o tom ještě budu mluvit na konci svého prohlášení já doufám, že to může řešit problémy, které máme s článkem 7, tedy zapojení, respektive, že článek 7 nezapojuje všechny, je to vždy EU versus stát versus členský stát. A to třeba i u nás doma vytváří konflikty. Já jsem tehdy byla pro ty sankce, ale vytváří to tak trochu dojem a takový pocit, že to jsou oni proti nám a je potřeba se semknout za tou vládou, i když ji třeba nemáme všichni úplně rádi a bojovat proti té zlé Evropě. A zejména, kdy euroskepticismus a eurokriticismus, řekněme, je na výši a někteří dokonce chtějí opouštět Evropskou unii, tak v takové situaci potřebujeme mechanismy, které naopak všechny zapojují a nevytvářejí opět tyto ideály, ty, tyto představy my versus oni. Takže já ve svém pracovním dokumentu se zaměřuji na všechny ty mechanismy, které máme v rámci EU, eh, e ale i v rámci toho, co existuje na mezinárodní úrovni práva. No, já vám to nebudu všechno předčítat, vy to většinu z toho znáte a můžete si to přečíst konec konců sami. Ale zjišťuji, že podíváme-li se na těch 11 bodů toho, co existuje v rámci legislativního rámce v EU, podíváte-li se na to všechno, zjistíte, že většinu z toho máme pro ehm, přípravu toho rozhodnutí, spuštění toho rozhodnutí, většinou to je komise nebo rada. Mohou to být eh, občané, čas od času, agentura pro základní práva, ale většinu spouští, většinu těchto iniciativ spouští rada nebo komise. A víme, že rada i komise jsou instituce, nebo no zkrátka instituce, jinak to nejde říct. Eh, jsou to orgány, které jsou konfliktní, protože podíváte-li se na komisi, tak komisaři jsou jmenováni vládami členských států. Jinými slovy, každý z nich má za zády vládu, mají zastupovat Evropskou unii, jenže. No, víme, jak to vypadá a jsou zde ty e, spory. A v radě to je ještě vyostřenější a to je potřeba překonat. A mně by přišlo, že to je velice důležité, je dobře, že s tím začíná parlament, ačkoliv to není mechanismus jenom pro parlament. A vlastně tomu ani už neříkáme mechanismus, říkáme tomu pakt. No, já ve svém dokumentu zahrnuji i několik mechanismů. Dovolte mi se stručně vyjádřit o nich. Takže například Rada pro lidská práva, tady máme ten státní proces pro eh, univerzální periodický přeskum. V tom rotujícím systému jsou eh, členské státy vyzývány k tomu, aby eh, jak si na tomto pracovali a pak členské státy OSN jsou žádány, aby na těch dokumentech pracovali. Takže to je takový proces, kde čas od času každý stát je na řadě. Není to to my versus oni, ale zkrátka dříve nebo později na každého dojde. A jednoho dne budeme všichni v té pozici. No, pak eh, v Radě Evropy máte, eh, já nevím, máme Evropský soud pro lidská práva, máme několik komisí, poradenskou komisi, ochrana národních menšin a tak dále a tak podobně, těch je celá řada. A máme zvláštní orgány, které nejsou eh, napojeny na žádnou dohodu nebo umluvu, ale jsou vytvořeny na základě mezinárodních organizací, jako například Komise pro lidská práva Rady Evropy. Ehm, no, takže ty různé mechanismy už existují. Ehm, na konci toho svého pracovního dokumentu pak uvádím několik velice relevantních otázek, které si myslím musíme v rámci tohoto procesu definovat. Jsou to v zásadě tři. Jednu jsem e, zmínila, e, říkala to Sofie a ostatní kolegové. Je to něco, na co vlastně cílíme všichni společně, protože vidíme, že ano, e, v rámci právního rámce EU hovoříme-li o e, porušení sekundárního práva, máme mechanismy, které fungují, nebo respektive máme proces, tím se projde a tak. Ale pokud jde o otázky, které třeba nejsou tak snadno doložitelné, já nevím, třeba hodnoty a základní práva, i když ty důkazy jsou, tak ty mechanismy nefungují. Takže otázka je, jak to překonat jak vytvořit právní základ, který, který by nějakým způsobem zajistil větší otevřenost ze všech stran. Protože to je taky jeden z našich základních problémů. Když zacílíme na nějakou zemi, tak eh, nás podpoří třeba opozice v té zemi, ale všichni ostatní řeknou ne. A abychom překonali tento reflex, chcete-li, většinou vládní reflex, absolutně odmítat jakoukoliv kritiku, to je to nejdůležitější, na co se musíme ještě zaměřit. Dál je to otázka důvěry. Eh, důvěry například v odborné komise jako Kodaňská komise, eh, jak navrhl parlament. Jak těm expertům můžeme věřit? Protože v politice je důvěra naprosto zásadní. To je jedna věc, na kterou se musíme zaměřit. A pak, to je také důležitá věc, do budoucna těchto mechanismů nebo paktů musí zohlednit totiž možnost, že se nemá vytvářet další anti-EU sentimenty. A to je z mé strany vše, děkuji. Ano, děkuji. E, já bych rád, aby hovořili i ostatní, pakliže budou chtít. Teď má každopádně slovo e, Laura Ferrara, která představí svůj pracovní dokument o e, vymáhání práv na úrovni jednotlivce prostřednictvím soudních sporů. Prosím. no, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Sofie Infeld, rovněž děkuji za vynikající práci, kterou odvádí a také děkuji za tu metodu, kterou vybrala protože vlastně do toho zapojuje všechny kolegy nebo velký část kolegů. A když to hovoříme o základní, budeme také hovořit i o základních právech, takže jsem velice ráda, že s ním také mohu spolupracovat. Samozřejmě, že také doufáme, že eh, přineseme takový mechanismus, který bude opravdu eh, chránit základní práva. Můj dokument se týká nástrojů, který je pro právnické a fyzické osoby a který má chránit, že bude respektován právní stát a základní práva na národní i na evropské, celoevropské úrovni. Když jsme se dívali na to, co je možné učinit. Tak to vypadá tak, že není příliš věcí, které by měli občané k dispozici k tomu, aby měli přímý eh, přístup k soudu. Takže a aby zajistili to, že jejich práva budou chráněna. Máme zde článek 263 SFEU, který eh, říká, že se tedy lidé mohou obrátit na tribunál, ale zde také je důležité, aby to byla taková věc, která by se zabývala eh, nebo která by, která by byla mm, která by přímo se dotkla toho občana. Takže to je to vlastně určitá otázka legit, legitimity, ale samozřejmě není lehké pro jednotlivce, aby vznesl takovou věc u soudu. A ty další nástroje, které jsou k dispozici, jsou nepřímé. Máme zde tedy chartu základních práv, která se teď vlastně stala primárním právem, které ve svém článku 51 stanoví, že ta charta se použije pouze tehdy, když členské státy používají eh, právo EU. Takže se to vlastně týká Evropské unijního práva, nikoli vnitrostátního národního práva. Další nástroj je řízení o e, předběžné otázce, které požádá Evropský soudní dvůr, ale to je také nepřímé, protože to rozhodnutí o předběžné otázce to nevychází od občana, to vychází ze soudce, takže opět je tam nutný určitý prostředník v tomto procesu. Takže můžete požádat soudce, aby se obrátil na Evropský soudní dvůr, ale pokud se soudce rozhodne, že takto, že nevyhoví této žádosti, tak se pak dále nepokračuje tímto směrem. Také je možné zaslat petici petičnímu výboru Evropského parlamentu. Občané mohou zaslat petici našemu výboru PETY. A e, také je možné tedy uspořádat schůzi, na, který, na kterou jsou pak přizváni signatáři, je možné vést rozpravu o tom tématu. Petiční výbor také může požádat o informace, může také prošetřit nebo mm, otevřít eh, šetření, ale opět to nejsou vlastně přímé eh, cesty, jak chránit svá základní práva. Pak zde máme také Evropskou e, lidských práv Evropskou umluvu o ochraně lidských práv, ale mm, tam jde o to, že vlastně se můžete obrátit na Štrasburský soud a e, říkat, nebo mm, tedy stěžovat si na to, že vaše zá, e, zá, lidská základní svobody nebo lidská práva byla e, oslabena. Nicméně ty rozsudky, které vydá soud, nemají vlastně závaznou platnost pro soudy dotčených, člen, pro dotčený členský stát. Charta základních práv vychází ze stejných výhod, eh, ze stejných eh, výsad, ale myslím si, že v té zprávě Evropské komise tam by, se mělo, tam by měla být alespoň jedna kapitola o tom, jak se vlastně využívají ty rozsudky Štrasburského soudu. A to tam vlastně zatím vůbec není v těch zprávách. Pak tam, jak, jaká jsou doporučení. pracovním dokumentu eh, eh, usilujeme o to, aby jednotlivci měli přímý a snadno dostupný způsob, jak eh, postavit chování členského státu před soud, aniž by tedy museli se, mm, aby, aniž by museli spolehat na nějaké prostředníky, nebo aby se to také příliš prodlužovalo. Máme zde speciální strategické vedení soudních sporů, také hromadné žaloby, kolektivní vedení sporů. To má chránit um, zájmy skupin, občanů. Je zde zájem o to, aby se to dále, aby se tyto nástroje dále um, vyvíjely. No a nakonec je také důležité to, že stále pokračují jednání, která mají zaručit to, že Evropská unie přistoupí k Evropské umluvě o ochraně lidských práv, k čemu zatím nedošlo. Děkuji. Děkuji. A nyní nakonec pan Šoplin, který pohovoří o zřízení, řízení, eh, pardon, o um, každoroční celovoruské rozpravě v rámci legislativní zprávy. Děkuji, já jsem velice rád, že jsem mohl vyslechnout eh, členy výboru LIBE. Děkuji také paní zpravodajce za to, že mě do toho procesu zapojila, protože to pro mě bylo velmi, velmi podnětné. Děkuji také eh, všem dalším kolegům. Nejprve mi dovolte pár eh, poznámek na úvod. Jde o pohled výboru AVKO na celý ten proces. My se zaměřujeme na otázku eh, způsobu vládnutí, legalito, právní Eh, stát eh, a já si myslím, že si musíme uvědomit, že je tu velmi citlivá hranice mezi kompetencemi eh, vnitrostátních parlamentů a evropskou úrovní, kterou musíme vést. My jsme si toho byli vědomi, když jsme tedy hovořili o aplikacích evropské evropských nařízení a kromě toho sem spadá eh, velmi obtížná otázka, co je tedy systémový rozsah. Já si myslím, že to je tedy klíčová otázka, kterou se výbor AVKO zabývá. Samozřejmě, že jsou i jiné. Pravděpodobně všichni víte, že v tuto chvíli eh, nebo jakmile ten proces skončí, budou eh, tři mechanismy právního státu. Je to tedy rámec, který Eh, byl zahájen 11. března roku 2014. Eh, je to tedy eh, diskuze v rámci rady a také to, co v tuto chvíli eh, probíhá. Ideálně by to eh, celé mělo sledovat stejné zásady v chápání právního státu a základních práv. Já si myslím, že to je tedy kultura právního státu, o které hovořil pan eh, Kirchho. Pokud to oddělíte, pokud se to vydá různým směrem, tak to celý ten proces naruší. Já si myslím, že bychom si měli mm, být vědomi toho, že v tuto chvíli tu není právní základ proto, abychom tedy eh, eh, stanovovali eh, nějaká rozhodnutí členských států. Pokud se na to podíváme blíže, tak jsou tu tedy politické iniciativy, které mají mm, právní aspirace. Samozřejmě, že změna smlouvy, o které hovořil pan Engel, je věc, kterou musíme vzít v potaz velmi vážně. Je tu tedy možnost, e, že tedy e, Lisabonská smlouva nebude poslední smlouvou EU, ale e, v každém případě se musíme zamyslet nad tím, jak tedy zorganizujeme konvent. A to je tedy otázka do budoucna. A nyní tedy o těch meziparlamentních setkáních. To je v podstatě velmi jednoduché. Proč bych o tom měl měl hovořit dlouho. Většina zprávy je o technických záležitostech, o organizační stránce věci, to znamená, že to bude hostit Evropský parlament, kdo všechno bude pozván, že to bude eh, tedy zastoupení i Rady Evropy, parlamentních schromáždění a tak dále. V každém případě cílem těchto každoročních parlamentních zasedání je to, abychom vyjasnili eh, to, o čem budeme hovořit, abychom tak činili pravidelně a tady už tady jsme opět o těch kulturních záležitostech, je potřeba si tady vyměňovat názory na, eh, na ty eh, postupy, praktiky, hodnoty, které můžeme do toho vnést nebo nemůžeme naopak v ideálním případě a eh, Tady pravděpodobně budu souhlasit s dalšími pracovními dokumenty. Jde o to základní chápání základních práv demokracie a právního státu. Ten pakt, o kterém hovořila paní Sophie Intfeld, je nepochybně velmi dobrý podnět. Společná, hodnota evropských hodnot, společná kultura evropských hodnot je další věc. Děkuji, pane Šepline. Sofie zmínila, že se bude konat 22. února společné slyšení výboru Libe a AVKO. Děkuji vám tedy za tento příspěvek a já v tuto chvíli zahájím diskuzi, tak aby se mohli vyjádřit poslanci, kteří tedy nejsou autory pracovních dokumentů. Pokud se tedy chcete přihlásit o slovo, prosím, přihlaste se. Eh, začneme kolegou Boním a bylo by, bylo by dobré, kdybychom, kdybychom se omezili na dvě minuty. Děkuji, budu hovořit polsky. Ano. Rád bych poděkoval všem autorům pracovních dokumentů a paní zpravodajce Velmi se cením jejich pracovní metody, protože všechny ty dokumenty jsou velmi podnětné a myslím si, že bychom na nich měli i nadále pracovat. I ta původní, ta zásadní myšlenka je velmi pozitivní. Mechanismus, který by nám umožnil monitorovat dodržování základních práv demokracie a právního státu, je velmi eh, potřebný. Frank Engel hovořil o nestranosti státu a zvratitelnosti politických rozhodnutí. Já si myslím, že to jsou záležitosti velmi důležité, protože jsou to eh, primární podmínky pro institucionální rovnováhu a kontrolu eh, eh, přílišných pravomocí, to znamená těch kontrolních a rovnovážných pravomocí. Je to model zprávy model vládnutí, který se může stát podle mého názoru výchozím bodem pro celou zprávu. Timothy Kirkhope se k tomu také vyjádřil velmi zajímavým způsobem, když hovořil o posouzení dopadu a o tom, jak by právě tento nástroj bylo možno posílit na evropské úrovni, ale také na úrovni vnitrostátní. Jen díky tomu bychom byli schopni, schopni posílit demokratický dohled a e, zlepšit výsledky celého procesu. V tuto chvíli je to tak, že každá instituce předloží své vlastní hodnocení, není tu žádná kompatibilita a celý proces nemá závazný charakter. Na závěr bych rád řekl, že e, ty individuální práva, individuální soudní spory, e, to je také velmi důležitá věc. Celý ten pakt je důležitá myšlenka, protože ten proces musí být dynamický. My se snažíme o to, aby vzniklo partnerství mezi všemi institucemi a aby se toho velmi čile účastnili i e, národní parlamenty. Byli bychom velmi rádi, kdyby tu ten pakt mohl být zasazen do přiměřeného rámce. Kromě toho velmi vítám e, to každoroční to, tu každoroční revizi, protože si myslím, že ehm, jeho výsledky by měly být přístupné. Srovnávací přehled, to je další velmi podnětná myšlenka. Myslím si, že je to potřebná věc. Můžeme se samozřejmě přijít o tom, jak je to možno interpretovat, ale důležité je, aby tady probíhal dialog mezi institucemi. Ten, ta samotná skutečnost, že by, se, že by tomu tak bylo, je pozitivní. Rád bych k tomu dodal ještě jednu věc. Měli bychom být otevřeni případným změnám eh, smluv, protože se snažíme o silnější Evropu, ale to je můj osobní názor. A nyní bych se rád vyjádřil k určitému pocitu bezmoci, pokud jde o článek 7. Rád k tomu řeknu e, jednu věc. Myslím si, že ten proces reflexe, revize by měl pokračovat a ta otázka nukleárního řešení nukleární zbraně by měla být tady i nadále řešena. Děkuji, pane Bony. Jen co se týká e, času, mám tady pana Skřipka, Koelia, Radeka, e, pana Loestna. Ještě někdo chce promluvit? A pak tady ještě paní Intervelt nakonec. Nikdo další? Fajn, uzavíráme list, uh, uzavíráme seznam, slovo má pan Škripek. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji paní Intervelt. Vážení kolegové, toto téma, kdy vytvoření Evropského mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva, je eh, velice důležité téma pro mne. Ta myšlenka zní zajímavě, ale mám zde určité výrazné pochybnosti o praktičnosti a praktických eh, implikacích. Paní Luňáček zmínila velice důležitou otázku ve svém dokumentu. Hovoří o možnosti, že tento mechanismus by mohl vytvořit antievropský sentiment v členských státech. Zohledňuje tento mechanismus různé přístupy členských států EU, co se týká budoucího vývoje EU? Některé členské státy nechtějí politickou agendu, která by jim byla vnucována nějakým mechanismem skorbordu, které by byly e, protichůdné vůči jejich vlastním zájmům. Za druhé mám pochybnosti o použitých kritériích. Četl jsem dokument paní Interveld, tam se říká, že ten rámec má být transparentní a objektivní. Nicméně ta kritéria pro toto tady uvedena nejsou. Můžete mi říct, jaká to jsou a jak chcete zajistit, že ta kritéria nebudou vytvářena na základě politických zájmů, protože v tom případě by už jako taková vytvářela antievropské sentimenty. Pak, jak se měří demokracie, to je další otázka. Ten prahový systém e, může být i demokratický, jako třeba v Německu, a nebo vítěz bere vše, jako mají ve Velké Británii. Co když legislativa pro například nějaké menšiny bude zamítnuta v demokratickém referendu v členských státech? A podobné otázky mám i k právnímu státu, ačkoliv nechci zabíhat do podrobností, co se týká konkrétních případů, tak vidíme na nedávné debatě v některých členských státech, že tyto případy jsou často velice politické demokraticky zvolená vláda eh, si vybírá věci, které se pak komisi nebo některým poslancům nelíbí a dojde k protestu, ale pokud udělá eh, předchozí vláda to samé, tak k tomu nikdo neřekne nic. Chci se zeptat, jak se budeme vyhýbat tomu, aby se ten mechanismus stal pouze nástrojem politického boje. Paní zpravodajka říká, že ten mechanismus je založen na smlouvách EU, konkrétně eh, zahrnuje respektování lidské důstojnosti a lidských práv pro všechny. Já ehm, proto věřím, že tento nástroj může pomoci indexovat ochranu základních lidských práv a respektování práva na život. A to od početí po přirozenou smrt. Jsem přesvědčen, že tyto indikátory budou platné ve všech členských státech. Na závěr je zde celá řada praktických otázek, které je potřeba zodpovědět i hned, zejména ta otázka chybějících kritérií, která budou pak použita. Bylo by užitečné, kdyby paní zpravodajka toto mohla vyjasnit. Děkuji vám. Pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat Sofii Sophie Intveld I já chci poděkovat Sophie Intveld. Myslím si, že ta procedura, kterou zvolila, je velmi moudrá ze všech těch důvodů, které zazněly. Čelíme velice důležité diskusy. That's not an easy issue. Ale rozhodně to není jednoduché téma. Na úvod je zde jistě několik věcí, na kterých se shodneme. Shodneme se, že nejsme pouze hospodářské společenství, ale jsme společenství hodnot, nebo bychom měli být. Za druhé, myslím si, že se shodneme, že postupujeme velmi tvrdě, pokud se někdo do našeho klubu chce připojit, ale neřešíme otázky kontroly toho, zda poté, co se někdo členem našeho klubu stane, sleduje veškerá pravidla. To bylo to samé u Schengenu a eh, můžeme podobným způsobem eh, mluvit i o členství v Evropské unii. Rovněž se shodneme na tom, co už říkal pan Šepflin, že máme nedostatek nástrojů mezi eh, procesem o porušení pravidel a článkem 7, protože všichni řekli, že v podstatě článek 7 nejde moc jednoduše použít a pokud se nepoužije, tak samozřejmě neexistuje vlastně žádný odstrašující prostředek, eh, žádná odstrašující hodnota tohoto článku 7. Shodneme se asi také na tom, že jsme jakousi sumou národních ústavních tradic, ale je potřeba zachovávat i naše základní práva. A myslím si, že se rovněž shodneme na tom, že tento problém je spíš problémem ústavní podstaty No, rád bych řekl tři věci. Za prvé, souhlasím se Sophie Intervelt, když říká, že je potřeba postupovat opatrně a nečinit z této debaty cokoliv politického. Problém je, jak to uděláme. A několik kolegů už o tomto hovořilo. Pakliže budeme příliš objektivní, hrozí, že přijdeme o přidanou hodnotu toho hodnocení. Pokud takové hodnocení budeme řešit, hrozí, že budeme příliš subjektivní a že eh, tu celou debatu spolitizujeme. Frank Engel řekl, a s tím souhlasím, že občas nevidíme jen demokratické možnosti politiky, ale řešíme i otázky státnosti. A to je vážný problém v některých našich členských státech. Takže upřímně musím říct, že ačkoliv jsem nečetl všechny ty pracovní dokumenty, četl jsem jen některé, tak se těším na diskusy na toto téma. Myslím si, že je potřeba to udělat, ale upřímně řečeno nevidím moc optimisticky, eh, že bychom dospěli nějakému konsenzuálnímu řešení. Děkuji. Děkuji vám. Pan Radev. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za eh, tyto dokumenty. Jsou to dokumenty o zřízení mechanismu EU k demokracii, právnímu státu a základním právům. Jak víte, má země Bulharsko a naše sousední země Rumunsko jsou jediné členské státy, které jsou pravidelně kontrolovány ve věci právního státu. Jsou to kontroly Evropské komise. Už to brzy bude deset let, kdy jsme v EU, a komise přesto pravidelně vydává zprávy na základě poměrně nejasných kritérií. Dostáváme celou řadu doporučení, která jsou vágní, nejasná a všechna pocházejí od Evropské komise. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že potřebujeme jednotný evropský mechanismus pro demokracii a právní stát, mechanismus, který by byl platný pro všechny členské státy, byl by to mechanismus, který by zahrnoval jasná měřitelná kritéria, která pro daný členský stát platí. Rovněž je potřeba přemýšlet o možnosti sankcí. Neměly by být uvalovány z politických důvodů samozřejmě, ale měly by sloužit k znovu nastolení principu právního státu. Dámy a pánové, není pochyb o tom, že eh, tento ověřovací a, spolu, a mechanismus, mechanismus spolupráce eh, týkající se Rumunska a Bulharska by měl být zrušen. Všechny členské státy by měly mít stejné zacházení ze strany Evropské komise a vytvoření takovéhoto mechanismu je, myslím, krokem správným směrem. Děkuji. Děkuji, Sylvie von Kaufmann. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Když dovolíte, mám jen drobnou poznámku. Já samozřejmě chci poděkovat Sofii jako zpravodajce a všem kolegům, kteří se takto intenzivně účastní tohoto procesu. Můj osobní dojem je, že teď se nacházíme na začátku diskuse, protože ta témata, která zde kolegové a kolegyně zmiňují, jsou velmi široká, jsou velmi složitá jsou tady politické, právní a mnohé jiné otázky. A myslím si, že v průběhu tohoto procesu, až budeme chtít odhlasovat nějakou zprávu, budeme muset přesněji definovat, jaký je momentální stav, o kterém tedy hovoříme, co to je ten mechanismus, co ti myslím. Například, jaký je vztah mezi tím, co už máme, jako tedy procesy, instituce nebo agentury, a mezi tím, co chceme, jako tedy v oblasti mechanismu dělat. Chceme něco nového, chceme něco skutečně nového, anebo chceme dále rozvíjet stávající mechanismy. To je, myslím, jedno ze základních rozhodnutí, které je potřeba učinit. Podívám-li se na některé návrhy, těch nových nezávislých institucí, které jsou v tomto dokumentu, tak mi připadá poměrně evidentní, že toto rozhodnutí nebylo učiněno. Nicméně to je věc, kterou učinit budeme muset. Rovněž není jasné, e, co předpokládá změnu smluv a co ne. Jak říká pan Šepflin, e, samozřejmě Lisabonská smlouva není poslední smlouvou a budou další změny smlouvy, ale co se týká zaměření, na co vlastně cílíme, si myslím, že bychom neměli hovořit v první řadě o otázce změny smluv, ale měli bychom hovořit o tom, co říkal kolega Coelho, to znamená o těch chybějících mechanismech q 7. To podle mého názoru musí být přesně to, čím bychom se měli zabývat. Jak tyto chybějící mechanismy můžeme v prostřednictvím nějakého doplňkového mechanismu dále rozvíjet. No, Charta základních práv jako téma, to je velmi široké pole. Takže chceme skutečně změnit e, rozsah použitelnosti Charty základních práv, článek 51, no to můžeme samozřejmě udělat, ale e, ten rozsah Charty základních práv, ten se, to se týká evropských institucí, to je jasné, to je podle definice a netýká se to členských států pouze eh, tehdy, pokud aplikují právo EU, ale pokud do toho zatáhneme i chartu základních práv a chceme to usoustažnit i s členskými státy, tedy eh, budeme mít mnoho institucionálních a juristických problémů. Je to tady velmi široké pole a myslím si, že je dobré, že k tomu zorganizujeme ještě slyšení a tu diskusi dále rozebereme. Ale myslím si, že všichni musíme dále a velmi jednoznačně přemýšlet o tom, co vlastně chceme, abychom dosáhli dobrého výsledku, aby na konci existoval konkrétní návrh parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. Paní Lorestán. Děkuji. Eh, myslím, že, eh, jak říkala paní Luňáček, eh, máme spoustu dobrých zkušeností tohoto druhu v Radě Evropy. Já jsem byla eh, členkou eh, poradenského mechanismu eh, jedné komise Rady Evropy 8 let a jsou to zkušenosti, které ukazují, že takovýto mechanismus by mohl být použitelný, i kdyby vyvolal určité negativní reakce na úrovni členských států. Já nevím, logickým partnerem by pro tento mechanismus mohly být parlamenty členských států. Jak bylo řečeno, je potřeba vytvořit si společnou kulturu, ale to si můžeme vytvořit pouze v rámci partnerství, diskuse a kritické reflexe. Takže asi je to možné, ale pouze pokud dojde k takovémuto dialogu a kritické reflexi, eh, což na jednu stranu tedy bude ten scoreboard, jasná kritéria, nějaký rámec, ale na druhou stranu to bude zahrnovat i kritickou reflexi v národních parlamentech, protože kultura eh, se bez komunikace a diskusí nerozvíjí. Já mám trošku obavu, že zkušenosti zde už máme, smlouvy nám poskytují ten určitý rámec, Eh, agentura pro základní práva k tomuto také může přispívat, co se týká procesu monitorování, takže já si myslím, že to je možné, ale je to něco velmi odlišného od toho, co máme teď. Nejde o to někoho trestat, ale jde skutečně o zapojení všech členských států do reflexe tohoto druhu. A pak, když členské státy budou souhlasit a rada s námi do toho půjde a bude chápat, že to je pozitivní, nikoli negativní proces, tak si nemyslím, že to bude vyvolávat antievropské, eh, antievropské sentimenty. Spíš naopak. Děkuji. Děkuji a pan Jurek jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru to byla velice zajímavá rozprava a mohli bychom o tom hovořit celé hodiny a hodiny, o základních právech, ale soustředíme se na dopady toho, eh, k čemu má, nebo na dopady této rozpravy, o co nám jde. Musíme se podívat, jak to vypadá s opravdovým uplatňováním článku 7, jak to vypadá v Maastrichtské smlouvě a později v Lisabonské smlouvě. Můžeme si klást otázku, proč bylo rozhodnuto, že jediný orgán, který může šetřit, zda některé principy zakotvené v článku 2 byly porušeny, že, to je, že, že pouze rada může rozhodovat. Proč bylo učiněno toto rozhodnutí? My jsme se rozhodli, že jsme zde komunitě, že chceme navzdory rozdílům chceme vystupovat jako komunita. Jsme si však vědomi rozdílů, které panují mezi námi. Když se dívám okolo sebe, tak můžeme mít dojem, že všichni přemýšlíme úplně stejným způsobem. Co se týká různých postulátů nebo požadavků homosexuálů. Slováci nedávno hlasovali v referendu a řekli to tež. Řekli, vyjádřili se úplně stejně, jako třeba většina poslanců v parlamentu. A to znamená tedy, že když mají na to jiný názor, takže je vyloučíme, že nebo že vlastně někde necháme na okraji. Takže tento, nás, tento nástroj by mohl mít v sobě určitý tlak. Já se nejsem jist. Možná totiž to bude mít ta snaha dopad, který jsme nezamýšleli. Už o tom hovořila trošku paní Luňáček. Může se stát, že nakonec se k nám občané budou vyjadřovat ještě kritičtěji než teď eh, z těch členských států. Takže navzdory těm rozdílům mezi námi máme stále pocit, že, máme určitou, že jsme určitou komunitou společného osudu, protože jinak eh, se Evropa brzy rozpadne dříve nebo později, anebo ztratí schopnost konat. Já bych chtěla ještě říci, že 22. února nás čeká společné slyšení AFKO alebo 7. dubna bude představen návrh zprávy. Ještě bych chtěl požádat paní Sofii Infeld, aby k tomu chtěla říct pár slov závěrem. Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ta rozprava byla nesmírně podnětná. Eh, paní kolegyně řekla, že jsme pouze na začátku procesu. Myslím si, že to je důležitý proces a asi vám neřeknu nic jiného, když zdůrazním, že já mám ráda takové dobré politické boje, takové politické šarvátky čas od času a mm, v některých chvílích jsem opravdu eh, pyšná na to, že jsem poslankyní Evropského parlamentu, protože se ukazuje, že, že se ukazuje, že je více věcí, které nás spojují, než které nás rozdělují, navzdory tedy těm rozdílům, které panují. Mysl... Nechci se vyjadřovat úplně ke všem podrobnostem, ale reaguji na to, co řekla paní Kaufmann bude zde paleta konkrétních návrhů. Když si přečtete ty pracovní dokumenty a Karlosy, já ti to opravdu doporučuji, budeš asi pře- budeš, budeš možná překvapen, ale čte se to velice dobře a je lehké z těchto pracovních dokumentů eh, vydestilovat konkrétní návrhy. Některé věci mohou být eh, protichudné, ale v těch dokumentech je toho více, než bys, než bys možná řekl. Takže měli bychom postupovat po krocích. Některé věci, po kterých voláme, by vyžadovaly změny smlouvy, takže to můžeme také navrhovat, ale víme, že to asi nebude ze dne na den. Takže zamysleme se nad tím, co můžeme měnit hned, co je možné měnit v rámci stávajících smluv. A některé věci také tedy vyžadují uh, účinnost legislativců. Pro mě je jedna z věcí, které bych chtěla dosáhnout, takový každoroční cyklus eh, debat s vnitrostátními parlamenty. Veřejná debata, protože právě při takové debatě eh, pilujeme nebo stanovujeme své společné politiky a hodnoty. A právě ty, ty společné hodnoty eh, jak si vyplývají z těch, z těch debat s našimi občany. No a na závěr, a ještě trochu reaguji i na to, co říkal pan Carlos Coelho, bych chtěla říci, že jste, eh, zaznělo mnoho slov o tom, že se má vytvořit určitá kultura ehm, zákona práva. A to se, to se vyžaduje dialog, veřejnou debatu, konsensus, takové to společné um, cizelování našich hodnot. A obsahuje to i nutnost sankcí, samozřejmě. Ale ty sankce nebudou pocitovány jako něco, co na vás, co, eh, co vám někdo nařídí, ale bude to zkrátka logický proces. Pokud se všichni shodneme na nějaké hodnotě a jeden eh, z naší rodiny tu hodnotu nebude uznávat, poruší, poruší ji, tak se uplatní ta sankce. Protože jak je to teď? Teď máme článek 7, který je zajímavé třeba to, co říkala Ulrike. Je to vlastně článek, který Eh, vytváří Evropskou unii, který vytváří z Evropské unie určitého nepřítele v určité jedné zemi. A není to tak, Evropská unie nemá být nějakým vnějším nepřítelem. My jsme přece Evropská unie. A proto se domnívám, že je důležité, aby se byl tento proces, eh, takovéto cizelování hodnot. A to není, to, to se nestane tím, že odhlasujeme nějaké usnesení. To je soustavný proces, který je stejný, jako jsou ty rozpravy. Já bych také chtěla ujistit pana Jurka, že v celé řadě věcí se neschodneme. Třeba my dva nemáme názory stejné úplně na všechno, ale to je, tak je tomu v každé zemi, v každé komunitě. Ale když chceme přemýšlet nad tím, jaké máme společné hodnoty, eh, nemusí je pak sdílet úplně všichni, ale velká část společnosti Musí to být tedy tak, že vlastně ta komunita sama si vytvoří nebo formuluje své vlastní hodnoty. Chtěla bych poděkovat všem, kteří připravili pracovní podklady i také těm, kteří se vyjádřili v diskuzi a se těším se, že to nakonec z toho připravím jediný dokument. Ano, děkuji. Myslím, že to byla velice zajímavá, inteligentní debata. Děkuji všem, kteří se tedy podíleli na té diskuzi a vypracovali jeden z pracovních dokumentů a nyní se dostáváme k bodu 26, to znamená ad hoc delegace výboru Libe do Pekingu v Číně, která se konala od 2. do 6. listopadu loňského roku. Budeme se eh, zabývat předložením návrhu zprávy delegace. Té delegaci předsedala paní Gál, Kinga Gál, která Eh, nám v tuto chvíli tedy představí zprávu delegace. Ale počkejte, Kingo, ještě chvíli, než se eh, všichni usadí. Pokud, milí kolegové, chcete odejít po právě ukončeném bodu, tak prosím odejděte okamžitě. Prosím o ticho v sále a nyní má tady slovo Kinga. Děkuji, děkuji pane předsedo. Návrh právě delegace byl rozeslán a proto nebudu zacházet do detailů, protože konec konců všechno je v dostatečných podrobnostech popsáno právě v tom návrhu. Ráda bych zmínila pouze jednu věc, a sice to, že náš Eh, naše delegace byla pozvána všečínským schromážděním lidových zástupců. Eh, byli jsme v Pekingu od 2. do 6. listopadu a snažili jsme se eh, diskutovat o takových, látka, takových otázkách, jako jsou nové psychoaktivní látky nebo kriminální organizace pocházející z Číny, které se zabývají například dětskou eh, pornografií, úroveň policejní soudní spolupráce v různých oblastech, což je pro nás, pro výbor Libe zvlášť důležité. Potom kybernetická bezpečnost. Pan předseda. Milí kolegové, paní kolegyně se snaží prezentovat svoji zprávu, to znamená, pokud chcete diskutovat, činíte tak prosím vně sálu. Další téma Kybernetická bezpečnost, to se v podstatě prolínalo veškerými jednáními, veškerými schůzkami. Kromě toho jsme diskutovali o nedávno přijatém zákoně o národní bezpečnosti. Měli jsme velmi, zajímavé a užiteč, velmi zajímavou užitečnou schůzku eh, s velvyslancem EU, panem Hansem Dietmarem Schweiskutem, který nám nastínil velmi komplexní obrázek situace v Číně. Musím říci, že od počátku bylo naprosto jasné, že se setkáme otevřeným přístupem eh, ve věcech, na kterých mají čínské úřady spolu s námi zájem, na, které, na kterých mají společný zájem, ať už je to boj proti eh, drogám nebo mezinárodnímu zločinu. Všechny ty diskuze, které jsme vedli, byly velmi dlouhé, velmi vyčerpávající. Jedna z nich byla diskuze Eh, s panem Lu Wei, ministrem eh, pro čínskou zprávu kybernetického prostoru. Diskutovali jsme o různých aspektech kybernetické bezpečnosti a zákona o národní bezpečnosti, o ochraně osobních údajů a tak dále. Kromě toho jsme diskutovali s místopředsedy výboru pro zahraniční věci a stáleho výboru Všečínského schromáždění lidových zástupců. To znamená, že to byly poměrně významné osobnosti, velmi uh, dlouhou diskuzi jsme vedli se zástupcem generálního tajemníka protidrogového výboru při ministerstvu veřejné bezpečnosti. Zabývali jsme se například eh, novým, novou legislativou, eh, která vznikla loni na podzim a která se týká nových psychoaktivních látek. Já si myslím, že ta, tento zákon, tato legislativa by mohla situaci trochu zlepšit. Musíme si přiznat, že ta situace je z našeho hlediska velmi uh, problematická, protože z Číny uh, pochází mnoho drog. Měli jsme také schůzku s viceprezidentem společnosti Huawei, který nám uh, prezentoval politiky společnosti nás samozřejmě nejvíce zajímala otázka kybernetické bezpečnosti a ochrany, ochrany soukromí. Kromě toho jsme hovořili s, předsedkyní výboru pro spravedlnost a vnitřní věci Všečínského schromáždění, což je v podstatě ekvivalent našeho výboru LIBE, který se eh, schází tady eh, každé dva, tři měsíce. Je mnohem širší, mnohem početnější, zabývá se legislativou v oblasti drog a dalšími otázkami, které se podobají těm záležitostem, kterým se zabýváme v rámci mandátu v našem výboru LIBE. Někteří další kolegové se sešli se zastánci lidských práv, s novináři, A s nimi jsme diskutovali o lidských právech, o svobodě projevu, svobodných sdělovacích prostředcích a tak dále. Jak jsem napsala do své zprávy, ty diskuze byly velmi užitečné, podnětné a e, komplexní. Pochopili jsme, že máme na některé otázky jiné názory. Eh, že v některých záležitostech tedy mají navrh národní zájmy a musíme se tedy zamyslet na dalšími kroky. Já si myslím, že musíme být velmi konkrétní a zahájit spolupráci na těch konkrétních eh, bodech. Musíme se snažit zlepšit naše vzájemné vztahy. Ráda bych poděkovala členům delegace za velmi dobrou atmosféru, která při té cestě vládla a děkuji jim také za jejich aktivitu, protože členové byli velmi aktivní, vznášeli celou řadu dotazů a musím říci, že eh, jsme vzbudili velmi dobrý dojem, že jsme zanechali dobrý dojem a kromě toho bych ráda poděkovala poradcům za jednotlivé frakce a sekretariátu eh, panu Petrovi Ide Košticovi a paní Ulrice Lehmann, protože odvedli skvělou práci. Vrátili jsme se vyčerpaní, unavení, nicméně si myslím, že bylo velmi užitečné podívat se eh, na to eh, jinak, podívat se na jiný eh, přístup k těm věcem. Děkuji, Ingo, za tu zprávu, kterou jste právě přednesla. Jsou tu někteří kolegové, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Děkuji, Inze, za velmi kvalitní vedení. Ta práce byla intenzivní. A já bych chtěla zdůraznit jednu jedinou věc v návaznosti na to, co právě řekla Kinga, co vysvětlila. Já si myslím, že se musíme více zaměřit na interakci s Číňany. Oni jsou otevření, jak dokazuje toto pozvání. Nicméně je to dlouhodobá záležitost, protože eh, samozřejmě, že ty parametry jsou odlišné. Já tedy se zabývám ochranou údajů ve vztahu k USA, musím si uvědomit, že naprosto eh, zanedbávám to, co se děje v Číně. Pojďme se podívat na takovou společnost jako Huawei, kterou jsme eh, navštívili a která eh, už nyní tedy dostává smlouvy i tady ve vládním aparátu. To znamená, že je tedy potřeba Eh, si uvědomit, že legislativa v oblasti ochrany osobních údajů tady a v Číně je úplně jiná, protože v Číně je tady potřeba veškeré údaje poskytnout. Eh, pravděpodobně eh, si uvědom, pravděpodobně víte, co znamená Huawei. Znamená to prosperující Čínu. A je to tak, že to má závažné dopady nejen na ochranu osobních údajů, ale také na kybernetickou bezpečnost, na naši vlastní bezpečnost. Eh, bylo by velmi dobré, kdybychom se eh, podívali v rámci nějaké studie na činnost společnosti Huawei tady v našich vládních strukturách, jaké jsou implikace na ochrany údajů a také na, eh, nebo dopady na bezpečnost a to především pokud jde o kritickou infrastrukturu a tyto záležitosti. Myslím si, že na to naprosto zapomínáme, že to ignorujeme. Pokud jde o ty drogové eh, záležitosti, o kterých eh, Kinga hovořila, tak to je také velmi důležitá věc, nové psychoaktivní látky a tak dále. Myslím si, že musíme s, Číny, s Číněny velmi spolupracovat, protože se ukázalo, že oni k tomu mají následující přístup. Ano, děje se to, ale netýká se to zase tak nás, týká se to vás vás. A je jasné, že s nimi tady musíme mnohem intenzivněji hovořit a spolupracovat. Děkuji. A nyní má slovo Monika. Pane předsedo, velmi stručně. Nejprve mi dovolte, abych velmi eh, poděkovala paní Gál za skvělé vedení delegace, skvělé vedení té cesty do Číny, která byla velmi zajímavá, velmi nabitá událostmi. Já si uvědomuji, že se často zabýváme tím, jestli tady budeme kritizovat Spojené státy v tom či onom. A například ten velký podnik Huawei, který jsme eh, navštívili právě v oblasti eh, sítí internetového provozu nebo telekomunikační eh, komunikace je, tedy, je tam tedy velmi činný. Musíme se podívat na to, jak E, postupuje, musíme se podívat také, jaké dopady na nás bude mít další vývoj evropské ekonomiky, a, e, e, pardon, čínské ekonomiky a jaké závěry z toho musíme vyvodit pro nás, pro to, jaké budeme mít spojence a partnery a jak tedy budeme zdůrazňovat ty zásady, které považujeme za důležité. Je Eh, důležité si uvědomit, že s našimi hodnotami už v tuto chvíli nejsme ve většině, ale spíše v menšině a právě proto považuji za velmi důležité, abychom se podívali na azijskou část světa a více se zaměřili na azijské, konkrétně čínské představy a zabývali se eh, právě tím, eh, jak to tam lidé vidí. Já osobně jsem z toho získala dojem, že tady dochází k nové orientaci, k novému pohledu v Číně. Je tu tedy silná dialektika, pokud jde o sílu Číny a tím, že tedy není dotčena eh, spotřebou těch nových psychoaktivních látek a tak dále, to eh, je tedy věc, která mě napadla. Je to záležitost, kterou v rámci VHU neustále eh, diskutujeme, ale jde také o ten vývoj nových psychoaktivních látek, protože to je velmi důležité i proto, abychom lépe zvládali náš trh. Eh, ty diskuze tedy byly velmi důležité, velmi zajímavé bylo i to, že pokud jde o terorismu, zaznamenali jsme v Číně určité znepokojení, protože na jihu Číny došlo k určitým náboženským nepokojům, šarvátkám a neschodám a k etnickým sporům. Čína je samozřejmě velká země a proto to vede k znepokojení A my to musíme dát do souvislosti e, s tím, jak chceme řešit konflikty my tady v Evropě. Číňané na to mají jiné, jiný názor, ale v každém případě jsou tedy ochotní se podílet na boji proti terorismu. Pane předsedo, já si myslím, že tedy má smysl se intenzivně Čínou zabývat a in, e, mít informace o tom, jak Číňané smýšlejí, protože to má dopad na e, nás, Evropany, a na naše rozhodování. A to velký děkuji. Uh, já vám děkuji. Děkuji, Kingo, ještě jednou za to, že si vedla tuto delegaci a za tuto zprávu. Teď se, kolegové, dostáváme k bodu 27 na pořadu jednání. Prezentace generálního ředitele Rueteho DG Home. Matyasi, pojďte sem k nám na pódium a v mezidobí já ten bod uvedu. Kolegové komise nás bude informovat o implementaci dohody EU o readmisi, e, zejména v souvislosti s Tureckem. Vítáme zde generálního ředitele Rueteho, který e, přijal opět naše pozvání. Komise se zavázala pravidelně informovat parlament o uzavřených dohodách o readmisi z EU a aby každých šest měsíců informovala parlament o implementaci všech dohod o readmisi EU, zejména eh, co se týká eh, práce společného výboru pro readmise, který monitoruje a usnadňuje dohody o readmisi. V případu Turecka poslední zasedání eh, proběhlo 19. ledna 2016. Jak víte, tato dohoda o readmisi s Tureckem vstoupila v platnost 1. října 2014 po souhlasu Evropského parlamentu. Ustanovení týkající se readmise eh, národních příslu, státních příslušníků obou stran eh, už platí, tak teď se jedná o readmisi eh, příslušníků třetích států, která, což jsou opatření, která vstoupí v platnost tři roky po vstoupení v platnost této dohody, jinými slovy 1. října 2017. Po samitu 29. listopadu 2015 Evropská unie a Turecko vyjádřili svou politickou schodu nad tím, že tato dohoda a readmisi bude plně aplikovaná od 1. června 2016. Doufám, že to všichni chápete, jak to bylo v čase. A z tohoto důvodu komise minulý týden vydala návrh eh, rozhodnutí rady, co se týká nutných implementačních opatření, tak, aby ta dohoda mohla eh, plně vstoupit v platnost k tomuto datu. No, takže teď vystoupí Matias Rujete, dostane slovo. Ještě jednou vás vítám. Díky, Matiasi, že jste vždy k dispozici a že jste s námi v tak úzkém kontaktu. Jsou to velice důležitá témata. Takže díky za to a máte slovo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Milí Klode, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, je mi velkým potěšením zde být. Doufám, že mi nebudete vyčítat, že eh, vás navštěvují k tomuto tématu častěji, než jsme se dohodli, protože pokud vím, posledně jsme se viděli 13. listopadu, kdy jsem vás o tomto informoval. Pokusím se představit vám takový přehled toho, jak na tom jsme u všech dohod, dohodách, o, u všech dohod o readmisi a co se týká i politiky návratu, ale pak se zaměřím zejména na ty dvě nejnovější dohody o readmisi a ta dvě nejnovější zasedání s Pakistánem a s Tureckem. Tak, Navracení nepravidelných migrantů je samozřejmě nedílnou součástí udržitelné politiky migrace a jeho řízení. Všichni se shodneme na tom, že musíme zajistit, že lidé, kteří mají právo na mezinárodní ochranu, by měli být chráněni uvnitř EU, ale ti, kteří to právo nemají, by měli být i navráceni. Čísla znáte. Co se týká rozhodnutí o navracení, zhruba pouze 40 těch rozhodnutí se implementuje členskými státy. A co se týká konkrétních počtů, to je, myslím, také poměrně důležité znát, tak poslední čísla, jsou, která máme, jsou čísla Eurostatu. 192 tisíc navrácených lidí v roce 2014. Z toho 169 tisíc bylo vráceno do třetích států jsou i určité návraty, které se provádějí uvnitř EU. Ale v zásadě toto je 40 všech rozhodnutí o návratech přijatých v EU. Navýšili jsme svou aktivitu e, v oblasti návratu a spolupracujeme úzce se státy, které mají dohody o readmisi s EU, Podívám-li se na celkové počty eh, a procenta návratů do států, se kterými máme dohody o readmisi, tak eh, ta čísla jsou lepší v celé řadě případů. Naposledy, když jsme hovořili o Turecku, eh, bylo těsně po samitu EU-Turecko kdy došlo k aktivaci společného akčního plánu 29. listopadu, já jsem tady byl 30. listopadu, a od té doby Turecko eh, provedlo některé velice důležité kroky ve smyslu implementace společného akčního plánu. Podnikli jsme eh, kroky v oblasti eh, cestovního plánu pro liberalizaci víz, to je teď v nové fázi pracujeme na plné implementaci dohody o readmisi EU Turecko, jak už zmínil pan předseda. Toto je něco, kde eh, začínáme řešit také eh, readmise příslušníků třetích států. Pak eh, turecká strana pracuje na otevření trhu práce pro Syřany, Řešíme také určité otázky v oblasti víz, eh, jako například znovu zavedení vízové povinnosti pro Syřany, kteří cestují do Turecka vzduchem nebo po moři, nikoliv tedy po zemi. A eh, spolupracujeme s Tureckem, jak jen to je možné v oblasti pašování a nepravidelné migrace. Dnes bych se rád zaměřil na to, že bych vám eh, dal takový přehled o tom, jak jsme na tom v oblasti dohody o readmisi. Dohoda o readmisi, jak víte, vstoupila v platnost v roce 2014 a od té doby máme eh, dvě komise pro readmise, jednu v červenci 2015 a jednu 19. ledna 2016. Odsouhlasena byla celá řada opatření, která se týkají zlepšení té dohody o readmisi, to bylo konkrétně na schůzi 19. ledna. Trváme na tom, že je potřeba zlepšit načasování a účinnost eh, stávajících procesů readmise a je potřeba se také připravovat důkladně na eh, program readmisí příslušníků třetích států, který vstoupí v platnost v červnu tohoto roku. Abychom toho docílili, je jeden z hlavních bodů, eh, na který jsme se soustředili, eh, implementace stávajících a už existujících dohod o readmisi. Těch bilaterálních tedy máme eh, takovou dohodu mezi Rumunskem a Tureckem, mezi Řeckem a Tureckem a máme určitá ustanovení, které jsou v podstatě dosti podobné nějakému závazku na vracení v dohodě mezi Bulharskem a Tureckem a soustředili jsme se zejména na procesy readmise s Řeckem. Řekněme, že na papíře, pokud mi neklame paměť, jsme v situaci, kdy jsme o tom diskutovali a eh, bylo zde nějakých 12 tisíc žádostí o navracení eh, ze strany Řecka vůči Turecku, pak nějakých 4 tisíce a něco eh, přijatých žádostí ze strany Turecka a já nevím, zhruba 50 nebo 60 z nich bylo provedeno. Jaký je proto důvod? Eh, no, pokud to tak mohu říct, byrokracie. Protože když požádáte o navrácení, a e, odpověď dostanete později, i když ta odpověď je kladná, neznamená to nutně, že ty lidi máte stále ještě pod kontrolou a můžete je někam vrátit. Takže došlo k určitému navýšení aktivity, protože turecká strana si uvědomila, že implementace e, té dohody o readmisi e, Řecko-Turecko bude testovací případ pro ty příslušníky třetích států. A to se opět týká toho celého systému liberalizace víz. Eh, takže došlo k určitému navýšení aktivit, odsouhlasily se nové procedury, došlo k zasedáním bilaterálních komisí mezi Řeckem a Tureckem, kde obě strany eh, přizvali komisi, aby se těch jednání také účastnila. Jedno, to jednání proběhlo tuším 21.12. a to druhé zrovna před pár dny. Tam se odsouhlasily eh, procedury a teď zkrátka uvidíme, jak to eh, na té bilaterální úrovni bude implementováno, jak to bude fungovat ještě předtím, než přejdeme na eh, ten systém s příslušníky třetích stran a jeho implementaci v té dohodě s EU. No, abychom eh, i nadále vytvářeli potřebný tlak, abychom se eh, dobře zaměřovali na celkovou situaci, dohodli jsme se, že příští dohoda o readmisi proběhne v květnu. Konkrétně eh, se to bude konat v Bruselu. Naposledy to bylo v Ankaře. A poté uspořádáme další schůzku někdy v září a tam budeme hodnotit implementaci dohody o readmisích. Co se týká Pakistánu, Pakistán byl vždy velice důležitou zemí, co se týká návratu. Podíváte-li se na čísla za rok 2015, jenom abyste měli představu, tak tady máme, tady jsme měli jenom v Řecku více než 20 tisíc eh, nepravidelných přechodů hranic eh, pakistánských občanů a opět je potřeba zajistit, že dohoda o readmisích s Pákistánem bude dobře fungovat. Ta vstoupila v platnost v roce 2010 a fungovala poměrně slušně do roku 2014, kdy eh, jsme měli míru návratu nějakých 52% eh, v porovnání s, těch 40, s těmi 40% průměrně ale ta spolupráce se drasticky zhoršila eh, v posledních měsících. Máme tak trochu dojem, že Pákistán eh, v podstatě pozastavuje implementaci této dohody o readmisích. Komisař Avramopoulos jel do Islámabádu 23. listopadu, eh, získal politický závazek ministra vnitra a ministra zahraničí, ale bohužel jeden let návratu, e, který letěl do Pakistánu, v podstatě skončil tak, že celé řadě lidí nebylo umožněno opustit letadlo, ale museli se vrátit do Atén. No a hodně se hovořilo o tom, že Pákistán v podstatě chce e, vlastně zcela změnit ty, eh, ty, ta, ta ustanovení o návrácení příslušníků třetích států v této dohodě. Takže já upřímně řečeno jsem nebyl moc optimistický eh, na základě té schůzky 2. února eh, k této dohodě o radmesích, ale mohu vás informovat, že tato schůzka, které se účastnili pozorovatele z členských států, a byla jich celá řada, ta schůzka proběhla překvapivě dobře. A e, na zasedání této komise jsme odsouhlasili velice konkrétní kroky týkající se implementace dohody o readmisích EU Pákistán. A to nám umožní, a pak všelijaké další protokoly a konkrétní akce, to nám pak umožní, zejména co se týká e, Řecka, posunout se dál i v oblasti politiky readmisí jako takové s Pákistánem. Abychom zajistili, že to, není, že to nejsou sliby na papíře, už jsem se dohodl s mým e, pakistánským protějškem, že uspořádáme další e, zasedání komise pro readmise v červenci, abychom zjistili, zda dochází i k implementaci. To je jediný způsob, jak eh, toho dosáhnout. Je potřeba i nadále vyvíjet tlak, neustále mluvit, získávat informace z členských států, dávat je komisi a konfrontovat tyto třetí státy s takovými to čísly. A pak se můžete snažit odsouhlasit nějaký takovýto celostní proces. Jistě si uvědomujete, že se zaměřujeme také na celkově efektivnější způsob implementace politiky readmisí na úrovni EU. Spolupracujeme za tímto účelem s SVČ a s komisařem pro rozvoj, s celým generálním ředitelstvím, generálním ředitelstvím pro obchod a tak dále a identifikujeme do značné míry to, co je všeobecně známé jako méně za méně nebo více za, více, za, za více. A my to děláme interně eh, a děláme to s celou řadou států. Eh, dáte mi ještě jednu minutu, abych vás informoval o. Tak, dobře, tak ještě tu minutku. Eh, a informuji vás tím pádem o dalších readmisních smlouvách. Co se týká východního partnerství daných zemí a Ruska, tady readmisní dohody fungují poměrně dobře. Eh, ta čísla zde jsou poměrně vysoká. Pro Rusko za rok 2014, eh, za rok 2015 ta čísla ještě nemáme, 73%, Ukrajina 81%, Moldavsko 71%, takže to zdaleka přesahuje evropský průměr, co se týká rozhodnutí o návratech, která jsou implementována. Členské státy si váží velice efektivní spolupráce s Gruzí, ale opět i zde jsme nad 40%, ale jsme pod úrovní těch čísel, která jsem vám tady zrovna říkal, je to zhruba 56%. S Gruzí jsme eh, si vytvořili poměrně efektivní spolupráci, kde máme elektronickou platformu, kterou diskutujeme také s pakistánskými úřady eh, s pomocí IOM, kde můžete v podstatě předávat ty dohody o readmisi elektronickým systémem. V Gruzi eh, řeším, máme i platformu, eh, která spravuje eh, případy readmisí, to používá 13 členských států a Švýcarsko. Dohody o readmisi s Arménií a Azerbajdžánem vstoupily v platnost v lednu, respektive září 2014. V tom prvním roce ty míry readmisí mohly být lepší, řekněme to takto, ale teď zkrátka uvidíme, jak to bude vypadat eh, co do čísel za rok 2015. A uspořádáme k tomu společná zasedání eh, komisí pro readmise s Gruzí a Azerbajdžánem ještě před létem letošního roku. Západní Balkán. Celkově jsou zde míry readmise vysoké, Albánie 86%, Bosna a Hercegovina 65%, Černá hora 53%, Srbsko 79%, eh, Firom těsně nad průměrem 43%, pět čísla za rok 2014. Eh, jakmile budeme mít čísla za rok 2015, a to bude zhruba někdy v březnu, tak eh, vás budeme informovat i o nich, pochopitelně. Celkem máme nějakých 17 dohod o navracení, máme zahájená jednání se čtyřmi státy. Eh, obávám se, že eh, vám nemohu hlásit žádný pokrok ani s Čínou, ani s Marokem, ani s Tuniskem, ani s Alžírskem co se týká tedy těchto mandátů pro vytvoření eh, dohod o readmisích, to jsou mandáty z různých časů, eh, ale opět to bude muset fungovat podle systému víc za víc a méně za méně. A samozřejmě pracujeme také na identifikaci možné nutnosti zavést smlouvy o readmisi s dalšími státy. Momentálně to řešíme prostřednictvím celé řady misí. Pane předsedo, tolik tedy stručný přehled Doufám, že už teď máte lepší eh, představu o tom, jak na tom jsme a samozřejmě se těším na otázky. Děkuji. Ano, děkujeme. Tato zpráva je velice důležitá, je také důležité, že zde bude i zpětná vazba od poslanců, takže chce někdo vystoupit paní Holmajer a pak paní Sipo. Děkuji za velmi exaktní zprávu. Pokud jde o ta čísla, která se neustále uvádějí, tak já s nimi mám trochu problém. Eh, naše čísla pravděpodobně nejsou úplná. Ta temná čísla nebo ty temné počty, které skutečně vstoupily do EU, ať už do kteréhokoliv členského státu, jsou mnohem vyšší než tato oficiální čísla. To znamená, že uh, Eh, se musíme zamyslet nad tím, do jaké míry ve členských státech zvládneme získat skutečný přehled o celkovém rozsahu mm, o počtu eh, migrantů, uprchlíků, protože ta čísla, ta ty počty eh, se podle mého názoru velmi zásadním způsobem liší. V závislosti na tom, kdo jak o tom podává zprávu. Druhá věc. Pokud jde o e, readmisi, tak vy jste ten problém popsal velmi přesně. Je tu obrovský počet registrovaných osob, které, když se tedy dozvědí na základě toho postupu, že mají být poslány zpět, najednou zmizí, respektive už je není možno dohledat. Samozřejmě, že je tu určitá nejistota v tom, že e, tento postup může fungovat pouze tehdy, pokud můžeme zajistit, že ta dotyčná osoba bude přítomná, že ji tedy budeme moci vrátit. Musíme tedy se na to dívat tak, že musíme zabránit tomu, aby ty, ti lidé mizeli a zároveň se stali snadnou kořistí pro zločinecké organizace, které se snaží uh, tyto lidi potom využít ke svým účelům a to je potom k neprospěchu všech stran. A není to uh, eh, tady pozitivní ku prospěchu všech. A třetí, poslední otázka se týká Maroka a Alžírska. Ráda bych se zeptala, do jaké míry je vaše konstatování mm, spojeno s tím, že ty země nejsou dostatečně ochotné, anebo je to dáno e, nedostatečným pokrokem. Ráda bych se zeptala, co ta vaše poznámka měla konkrétně znamenat. Děkuji. Děkuji, paní Holmer, za to, že jste byla velmi stručná. Rád bych požádal všechny, aby se drželi časového limitu dvou minut, protože e, tedy musíme skončit v půl sedmé a máme před sebou ještě zprávu o Smart Borders. Ehm, dobře, nyní má slovo paní Cipl. Mm, prosím, máte dvě minuty maximálně. Děkuji. Děkuji, já si myslím, že jste to měl možná si předtím, než mluvil první řečník, že máme omezený čas, to by bylo určitě užitečné. No ale ona mluvila pouze dvě minuty, takže byla vlastně dobrým příkladem a pokud se někdo tady chová jako dobrý příklad, tak... Ne, ne, takže tohle určitě mi neodečítejte z mé řečnické doby. Takže, první zásadní komentář. Myslím si, že když hovoříme o politikách azylu, tak by bylo užitečné, aby se nám, abychom se zlepšili v oblasti registrace. To je zásadní, a myslím si, že ve všech členských státech bychom se mohli zlepšit při té registraci. Za druhé, pokud lidé, ať už jsou zaregistrováni nebo ne, najednou zmizí v Evropské unii, tak kolik jich je? Máme k dispozici čísla? Stany, staly se z nich oběti obchodování s lidmi? Nebo eh, v uvozovkách pouze někde pracují na černo? Takže jakým způsobem je možné mít nad tím kontrolu? Protože tyto problémy navíc eh, působí i bez toho, aby zde byly ještě navíc ti uprchlíci. Dále, co se týče návratů a readmisních dohod. Hovořil jste o těch procentuálních hodnotách, které se od sebe velmi liší. Když hovoříme na jedné straně o rozhodnutích a na druhé straně o provedení těch rozhodnutí, tak máme konkrétní poznatky, z čeho plyne ta nerovnováha mezi těmi čísly. Je to tak, že ti lidé tedy mizí, nebo je to třeba z nějakých, eh, že třeba eh, to, mm, to návratové rozhodnutí nelze provést z humanitárních důvodů, nebo je to tak, že ta země původu není ochotná převzít si svého občana, nebo je tam nějaký jiný důvod. Dále, hovořili jste o Maroku, Alžírsku a dalších, s nimiž se vedou jednání, na to už se vlastně ptala kolegyně Monika Holmajer. Ehm, je to tak, že nejsou dostatečně připraveny, nebo mm, nejsou dostatečně ochotny k tomu dalšímu jednání? Děkuji nyní, Gerald. Pan Gerald Depré. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve poděkovat panu generálnímu řediteli Rutemu za jeho prezentaci. Ale mám jednu otázku, která mě znepokojuje. Žádáte nebo žádala jste, o parlament, žádala jste od parlamentu, aby se stavilo seznam bezpečných zemí a také se tam nakonec tam bylo přidáno Turecko. To znamená, že Turecko se stalo zemí, kam můžeme teoreticky navrátit osoby, ale očividně, když se podíváte na to, jak vypadá eh, ten tok uprchlíků, tak je to úplně zbytečná snaha. Takže proč jste tam dali to Turecko na ten seznam? um, co, je to tak, že Tur, Turci žádají o azyl, nebo já si myslím, že sami uh, zjišťujete, že to není dobrý nástroj, jak jim ty problémy řešit. V nedávném sdělení jste řekli, že Turecko má uh, statut bezpečné třetí země, nikoli bezpečné země původu a požádali jste, aby Evropská unie eh, také takto posuzovala ten statut Turecka. Protože v případě bezpečné třetí země Můžou země říci, že žádost o mezinárodní ochranu je nepřípustná, protože eh, když je to tak, že ta země jinak je považována za bezpečnou zemi původu. Takže proč vůbec nezačnete tou definicí bezpečné země původu? Vypadá to tak, že vy teď eh, Mm, vytváříte právní nástroj, který, pokud jsem to dobře pochopil, tak by umožnil členským státům říci, že Turecko je bezpečná e, země a e, členské státy by teď vlastně mohly požádat Turecko, aby si převzali všechny lidi, kteří přišli do Evropy a kteří nedostanou azyl. Můžete tedy vysvětlit tu, tu úvahu, jakou, jakým směrem tedy ty úvahy plynuly, protože to vypadá, že to je dost e, um, neodůvodněné. Děkuji nyní paní Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat pana generálního ředitele Ruteho na něco, na co už vlastně teď částečně reagoval pan eh, Depré, můj předřečník. Mě také zajímá, co si myslí o těch o té bezpečné země původu. Ehm, zaujalo mě něco, co řekl pan generální ředitel. Vysvětloval jste, jak probíhají ta jednání, jak nabírají na rychlosti, zejména po té, kdy vznikl ten smíšený akční plán mezi EU a Tureckem. Chci se zeptat, jak je to s tím zrychlením Takže ten zároveň za, tím, jak se zrychluje to projednávání té readmisní dohody, tak se také zpomaluje to, jak Turecko dodržuje lidská práva. Jsou tam třeba etnické čistky, k nimž dochází v Kurdistánu. Kurdistán, eh, situace Kurdistánu útoky vraždě v Syrii, v Syrii, které zase vyvolaly další vlnu uprchlíků. Takže já se ptám, jaký je váš názor? Jaký máte názor na to, co řekl turecký premiér během jednání že řekl, že vlastně pokud by eh, chtěl, tak může vlastně pootevřít, eh, že může vlastně otevřít, zvednout ta stavidla a eh, ty uprchlíky pustit do Evropy a ohrozit Evropu. Říkal jste, že tam jsou nějaké byrokratické problémy. Já si nemyslím, že se tam má řešit byrokracie komise, to musí řešit z politického hlediska a musí se na to dívat z pohledu ochrany lidských práv. Máte stejný názor? Děkuji. Dobře, kolegové, nyní uzavírám seznam řečníků. Eh, pan Hala Aho je další. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Rute. Jak jste říkal, pouze asi 40 eh, rozhodnutí o návratu, o návratu vedou ke skutečnému návratu. Jaké třetí země jsou největším problémem v, této, v tomto pohledu, ať už máme relativní nebo absolutní čísla. A mají některé členské státy více úspěchů v navracení osob do těch třetích zemí než jiné? Třetí země se často zdráhají přijímat ty osoby zpět, ale existuje něco, co třeba i samé členské státy mohou učinit lépe, aby zvýšili tu, tu míru provádění readmisních dohod. A pak jsou tam určité důvody, tak jaké jsou stanovované důvody a jaké jsou reálné důvody, proč Pakistan neplní tedy admisní dohody a proč se také tolik lidí nevrací do Bosny a Hercegoviny, Makedonie a navzdory těm rozhodnutím o navracení. Děkuji nyní pan Dias. Děkuji. Děkuji, pane Ruta, děkujeme za informace, které jste nám poskytl. Paní Holmajer, pan Sipl, paní Sipl a i vy jste také zmínili Maroko. Včera jsme se ze španělských eh, sdělovacích prostředků dozvěděli jednu informaci, já jsem potom také ještě mm, o tom telefonoval, chci říci, že já podporuji přijímání uprchlíků, ale bojuji proti těm podvodným uprchlíkům. A ve španělských novinách se psalo, že byl nějaký mladý, zdravý Marokánec, který eh, přicestoval do Casablanky, tam nasedl na letadlo, doletěl do Istanbulu No a když potom chcete do Evropy z Turecka, tak nepotřebujete výzum. Takže jakmile se ti lidé dostanou do Turecka, tak si koupí nějaký falešný syrský pás a potom mm, si zaplatí, mm, aby se dostali do severských zemí, hlavně do Švédska. No a slyšeli jsme, že takto postupovalo asi víc než 10 tisíc Marokánců, aby se dostali do Evropské unie. Turecké orgány o tom také mají informace. Takže co můžeme dělat, abychom zabránili těmto podvodným uprchlíkům, aby přicházeli do Evropy? Nyní pan Kirchhoff, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Ruté. Chci pouze říci, že ta eh, cena eh, z Maroka do Turecka asi 40 eur. Co se týče um, admisí, bylo tam uh, žádost o navrácení 137 tisíc uprchlíků a pouze 13 tisíc bylo uh, schváleno. Takže opravdu byrokracie je velké břemeno, ale já se chci zeptat, zda tam opravdu nejsou i politické důvody. Um, také um, to bylo vyjádření řeckého ministra z Dubna. Není to také určitá e, vlastně neochota plnit ty readmisní dohody ze strany Turecka a jak to tedy pak můžeme započítat e, do, do těch snah v loňském roce um, přišlo do Řecka 800 tisíc lidí, eh, letos je to méně, zatím je to asi 600 tisíc. Takže pokud bychom vraceli alespoň tedy těch 40-50%, tak by to znamenalo, že v Řecku by zjistilo 300 tisíc lidí, museli by být v těch uzavřených eh, táborech, protože by čekali na ty readmise. Takže se chci zeptat, zda opravdu chceme tlačit na, řet, prostředky, aby, aby ti lidé vlastně nakonec se budou opět vydávat eh, k těm převaděčům, aby se dostali někam jinam. Chci se zeptat, zda máme nějaký jiný způsob, jak přesvědčit Pákistán nebo jiné země, aby uplatňovali readmisní dohody. Nějaké, máme nějaké jiné způsoby, než opravdu jak si žádat na kolenou? Děkuji nyní pan, paní Winberg. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu generálnímu řediteli za jeho zprávu, která byla velmi zajímavá. S velkým zájmem se si vys- jsme si vyslechli ta čísla. Jde i o počet lidí, kteří přicházejí mezi Tureckem a Řeckem. Eh, začalo to již v roce 2002. Myslím si, že v roce 2015 jsou ta čísla úplně jiná. Eh, Řecko eh, tedy požadovalo eh, nebo vzalo zpátky pouze 13 tisíc uprchlíků a ve skutečnosti to byly pouze 2 tisíce uprchlíků. Jak jste řekl, do, do značné míry to závisí na byrokracii. je to důsledkem byrokracie. Když jedete Eh, z Turecka do Řecka, tak, nebo když uprchlíci jedou z Turecka do Řecka, tak oni nechtějí v Řecku zůstat. Většina z nich se chce dostat ještě dál, aby nemuseli v Řecku žádat o azyl. Já tedy nerozumím tomu, jak chceme dosáhnout toho, aby ten postup byl rychlejší. Migrační toky neustále rostou, toho jsme svědky denodenně a ráda bych se proto zeptala, jak můžeme vůbec pracovat takové množství žádostí a jak budeme schopni ty lidi vracet. při tom návratu člověk musí prokázat, že se dostal do Evropské unie přes Turecko. A já bych se ráda zeptala, jak je možno prokázat, že, ty lidé, že ti lidé se dostali eh, do Řecka přes Turecko. Pokud se to prokáže, tak, eh, nebo pokud se to začne prokazovat, tak se možná celá řada lidí rozhodne, že bude jezdit jinou eh, cestou, jinou trasou. Já vám již předem děkuji za vaše odpovědi. Eh, pan Radev. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval panu Rojtemu za informace, které nám dnes poskytl. A nyní na adresu mé země, to znamená Bulharska. Bulharsko souvisí, sousedí s Tureckem, proto spolupráce s Tureckem je pro nás velmi důležitá. Je potřeba zlepšit ostrahu hranic a snížit tok migrantů. Minulý týden byla, byla zveřejněna aktuální informace o provádění akčního plánu Turecko by mělo zvýšit svoji snahu při potlačování migračních toků. E, tato doporučení byla zveřejněna na základě dokumentů, která se dostala, které se dostaly do médií. E, pokud tak e, Turecko učiní, nebo pokud Turecko tak neučiní, tak se do Bulharska dostanou další migranti do Bulharska a do Rumunska. Proto je tady potřeba zvýšit tlak na Turecko, aby eh, splnilo své povinnosti. Rád bych se zeptal, jak tedy přimějeme Turecko, aby přestalo zaplavovat Evropskou unii migranty eh, vzhledem ke skutečnosti, že Evropská unie Turecku přislíbila 3, miliony, 3 miliardy euro eh, právě na pomoc v této oblasti. Paní post, prosím. Tak, heru, Eh, oh, Děkuji, pane předsedo. S velkým zájmem jsme, jsem naslouchala této diskuzi. Intenzivně jsem přemýšlela o tom, co jsme schválili. Mm. Vše, co jsme schválili, se zakládá na společné, společných hodnotách, na respektu těchto zásah a hodnot, my vynakládáme velkou snahu, snažíme se situaci zvládnout. Musíme si uvědomit, že i ostatní musí dodržovat lidská práva, ne jenom my. Musíme si uvědomit, že Turecko je autoritativní stát, kde nejsou respektována práva menšin a tak dále. Já jsem měla příležitost do Turecka vícekrát jet, to znamená, vím, eh, jaké standardy tam platí. Pokud jde o západní Balkán, tak tady bych ráda připomněla romskou menšinu. Většina lidí se tak dostala do členských států EU a já, já si myslím, že eh, tito lidé si musí uvědomit, jaké Eh, jaká situace je čeká. Trh eh, práce je jim uzavřen, jak mají vychovávat svoje eh, děti, jak o tom komise smýšlí, jak se na to komise dívá. Je tato situace udržitelná? Můžeme si jako Evropská unie udržet svoji důstojnost, svoji čest, pokud tedy vracíme lidé, lidi do těchto oblastí, do těchto států? Děkuji. Eh, nemáme mnoho času, pane řediteli. Prosím tedy, vy nasnažte se na ty otázky odpovědět co možná nejstručněji. Prosím. Pokusím se tedy být relativně stručný při odpovědích na vaše otázky. Eh, budu se snažit je seskupit do určitých skupin, klastrů. Paní Cipl paní Holmajer se ptali na následující věc. Maroko, Alžírsko. My jsme vyjednávali s Marokem, ta jednání nebyla od roku 2002 eh, úspěš, nebyla úspěšná, s Alžírskem jsme ta jednání ani nezačali. Já osobně mám pocit, že to musíme opětově zhodnotit, ale to je moje osobní hodnocení potřebujeme znovu zhodnotit naši situaci, náš, naši pozici v těch jednáních. Pokud jde o Maroko, tak ta obecná otázka příslušníků třetích zemí tady hraje velmi důležitou roli. Pokud jde o Alžírsko, tak si musíme upřímně přiznat, že tady nemáme žádnou, žádný vliv, žádnou páku. Jak tady je e, přimět k vyjednávání, když už e, tedy hovořím o Maroku, tak řeknu něco na adresu pana Mera. Ano, my jsme si toho naprosto vědomi, eh, jsme si eh, tedy vědomi této eh, trasy mm, přes Turecko, která se tedy otevřela do Istanbulu. Řešíme to i s tureckými orgány. Může být, že jsou tu lidé, kteří si pak koupí syrský pas, ale jsou tu i tedy Maročané, kteří tedy přicházejí tímto způsobem přes Turecko Eh, za loňský rok ten počet byl pod deseti tisíci, pokud jde o identifikované Maročany, ale já nechci tady spochybňovat to, že možná jsou mezi nimi i někteří, kteří skrývají svoji skutečnou národnost, alespoň na začátku. My tedy uh, jsme zavedli ty hotspoty, screening, snažíme se zajistit to, abychom prověřili jak dokumenty, tak uh, národnost Snažili jsme se vytvářet tlak na Turecko v tom smyslu, aby opětovně zavedlo vízovou povinnost ve vztahu s Marokem, ale v tuto chvíli ta snaha nepřinesla žádný velký úspěch. Tak toto bohužel musím konstatovat. Pokud je o ta celková čísla, tak si musíme uvědomit jednu věc. 40% to je 40% eh, ze skutečných rozhodnutí o návratu. Kromě toho je tu celá řada členských států, která nepřijmou rozhodnutí o návratu. To znamená, že do určité míry je tu mnoho lidí, kteří tedy prošli tím asilovým řízením, byl, byl, jejich žádost o azyl byla zamítnuta, ale nejsou předmětem rozhodnutí o návratu, možná z dobrých důvodů. Vy jste tady zmínili celou řadu z nich, ať už jsou to humanitární důvody, eh, eh, směrnice o azylovém řízení, to znamená ochrana lidských práv a tak dále. Může to být dáno i tím, že je tu tedy eh, tu taková frustrace, že ten návrat nebude úspěšný, že se zkrátka členské státy o to ani nesnaží, nepokusí. Já jsem slyšel o některých členských státech, které, aby ta čísla vypadala uměle dobře, aby byla e, přikrášlována, tak zkrátka nepřijmou rozhodnutí o návratu, tak aby nebyli neúspěšní. To znamená, že ten obrázek je velmi smíšený. E, pa, paní Cipl na to narážela. Já vím, že celá řada z vás popsala ty skutečné e, problémy spjaté s návratovým řízením, to znamená, že musíte prokázat, že daná osoba má dotyčnou národnost, musíte prokázat, že ten dokument, eh, jehož je držitelem, je pravý. Kromě toho musíte prokázat, že eh, ta dotyčná osoba eh, přišla tudy a ne jinudy to jsou všechny ty problémy a na to máme smíšené eh, readmisní výbory, protože tam velmi detailně hovoříme o všech těchto záležitostech, někdy dokonce o individuálních případech, například o lidech, kteří byli souzeni eh, za nějaké trestné činy. A ten stát řekne, já už tu osobu nechci, protože to je nebezpečná osoba a my řekneme ano, ale má vaši státní příslušnost, má vaši národnost, to znamená, to jsou ty věci, které se tedy snažíme řešit právě v těch smíšených readmisních výborech. Naprosto souhlasím s tím, že jedna z prvních věc, eh, kter, věcí, kterou musíme udělat, je registrace, proto tady zavádíme ty hotspoty a tam se to také snažíme provádět. Dosahujeme pokroku, jak je zřejmé z poslední zprávy. Pokud jde o to, co říkal pan Depre, vy tady v podstatě ve zprávě čtete mezi řádky. Toto je tedy sdělení komise, eh, které bylo zveřejněno před několika dny. My tedy říkáme, že členské státy by se měly zabývat možností eh, těch bezpečných třetích zemí. My jsme tedy eh, ve zprávě nenapsali, že hovoři, jestli hovoříme o Tureckou a eh, jestli se tady budeme věnovat otázce ženevské úmluvy, ale v každém případě ta základní informace je právě taková, to poselství jde tímto směrem. Bezpečná třetí země znamená, že vy to víte lépe než já, že nemusíte procházet asilovým řízením a že tedy můžete někoho vrátit bez toho asilového řízení. Třetí země znamená, že musíte zahájit asilové řízení a v souladu tedy eh, eh, s, s nařízením o asilovém řízení tedy můžete zkrátit to asilové řízení. To jsou tedy dvě možnosti, pokud jde o tu diskuzi. V každém případě si myslím, že e, pokud jde o ty bezpečné třetí země, tak ne, to nemůžeme rozhodnout na evropské úrovni, na úrovni EU. To musí rozhodnout jednotlivé členské státy. Zatímco bezpečná země, o tom můžeme rozhodnout kolektivně na evropské úrovni, na úrovni EU. Já si myslím, že to je jeden z největších rozdílů, které tu máme. Naprosto souhlasím s tím, co říkala paní Spinelli, už jsem sám řekl, že všechny ty návratové postupy se tedy dějí za toho základního předpokladu, že respektujeme lidská práva, to je tedy primární podmínka další pan kolega, je naprosto jasné, a vy jste to sám řekl, že některé členské státy jsou lepší než jiné. A některé členské státy jsou lepší v návratech do určitých třetích zemí. V minulých měsících jsme se snažili tedy Eh, přimět eh, nebo spojit všechny členské státy a zjistit, proč je daná členská země dobrá v návratech do země XY, tak aby se členské státy od sebe navzájem mohly učit. Někdy je to dáno eh, určitými starými koloniálními vazbami, někdy je to dáno tím, že tady je nějaký konkrétní vliv, nějaká konkrétní páka a někdy tím, že e, členský stát zkrátka našel určitý trik, jak e, tu třetí zemi přesvědčit. To znamená, že tam hrají roli mnohé, e, hraje tam roli celá řada věcí a ta Readmisívá mimo jiné i v tom, že členské státy spolu navzájem jsou, diskutují o úspěších i o neúspěších. Pan Kirko, já si myslím, že eh, pokud jde o ta čísla, která jste uh, citoval, tak tam byla nula navíc. Je to, uh, to tedy 13 tisíc, pokud vím. Já jsem měl tři, tři jednání. Pojďme, pojďme to srovnat. Pokud jde o Pakistán, na který jste se ptal, co můžeme konkrétně udělat ve vztahu k Pakistánu? My jsme se na posledním readmisním výboru shodli na tom, že pakistánské orgány v konkrétním případě e, Řecka e, nám pomohou a komise tedy bude spolupracovat s řeckými orgány na procesu identifikace, e, tak jak, se, jak tomu bylo v případě Spojeného království. Často je to tomu tak, že identita té osoby je spochybněná, spochybnitelná, to znamená, že my se snažíme přimět pakistanské orgány, aby spolupracovali s tureckými orgány, s komisí, s Frontexem na té identifikace, tak abychom eh, tedy pokročili a abychom zpracovali i ty eh, případy, eh, které jsou tu v prodlení, což je v případě Řecka poměrně závažné. Nechci komentovat ta rizika, ty hrozby. Rád bych vás ujistil, že všechny třetí země, včetně Turecka, eh, se tedy snažíme eh, informovat na těch zasedáních výboru o, eh, o tom aktuálním vývoji nemohu v tuto chvíli hovořit o nějakém trendu, ale zdá se, že veškeré počty trochu eh, klesají, pokud jde o počet eh, nelegálních migrantů, kteří se dostávají z Turecka do Bulharska nebo do Řecka, ale to je takový momentální aktuální trend, který bychom v žádném případě neměli přeceňovat, měli bychom to bedlivě sledovat, tak abychom eh, později zjistili, kam se celá situace ubírá, jak se to vyvíjí. Pane předsedo, já e, doufám, že se mi podařilo odpovědět na většinu otázek. Ehm, určitě, e, až budeme hovořit o konceptu Smart Borders, budeme se muset zabývat i reformou dublinských nařízení, ehm, budeme se zabývat tím, jak využívat e, informační technologie, to souvisí s otázkou paní Holmajer. Musíme řešit i to, jak tím způsobem by bylo možno modernizovat naše systémy IT, eh, protože jsou to problémy, které musíme řešit a doufám, že v příštích eh, týdnech tady budeme mít příležitost o tom společně diskutovat. Děkuji. Já se omlouvám, že to musíme zkrátit, ale um, je dobře, že odpovídáte na otázky jednotlivých poslanců, protože to hodně pomáhá. Díky mnohokrát, díky kolegům, kteří vydrželi až do konce. Poprosil bych tlumočníky, zda nám eh, dají ještě trošku času. Omlouvám se panu Diazi Demerovi a panu Alaho. Eh, šlo by probrat ještě ten poslední bod, který máme na pořadu jednání, takže bod 28 delegace 25. a 26. června inteligentní hranice. Slovo má pan Diaz de Mero, který tu misi vedl. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat Katrin Huber a Angelín eh, za to, že nás tak eh, eh, že se nás tak dobře zhostili. Tato mise proběhla 25. 26. června. Děkuji finským úřadům za to, že nás přijali. Jednalo se o pochopení toho, jak ten systém funguje ve Finsku. Navštívili jsme pilotní projekt v, jednom, v jedné příhraniční oblasti u Helsinek a potom také v oblasti eh, blízko ruské eh, hranice. Přímo v terénu jsme tak viděli, jak vypadá vstupní a výstupní systém ve Finsku. Velice si vážíme spolupráce mezi jednotlivými orgány. Všimli jsme si, že tam panuje skutečně úzká spolupráce a to i na ruské hranici co se týká implementace tohoto pilotního projektu. Cestovali jsme tam dokonce i lodí, navštívili jsme jednu hlídkovou loď a to byl do značné míry nezapomenutelný zážitek. Navštívili jsme také východní helsinský přístav, tam jsme navštívili ty, ty, ty, ta, ta procesní, ta zpracovací místa na hranicích. Ehm, byl tam jeden trajekt, který vezl eh, řádné migranty z Číny, všichni měli pasy a my jsme mohli pozorovat proces toho, jak ti lidé překračují tu chytrou hranici. No a na závěr té návštěvy, a to bylo zvlášť zajímavé, to bylo na letišti eh, v Tamu, kde jsme eh, viděli, jak ty inteligentní hranice skutečně vypadají v akci. Eh, byla to velice zajímavá návštěva. A jsem velice vděčný agentuře EU LISA, která nám to umožnila. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Diaz Demera. Omlouvám se, že to muselo přijít až úplně na konec pořadu jednání. Ono to navazuje na zprávu o inteligentních hranicích paní Fajon. Že děkuji vám za tyto informace. Chce někdo k tomuto promluvit? Pokud nikoliv, tak vám, pane Diaz Demero, děkujeme. Děkuji všem ostatním kolegům, kteří byli součástí této delegace. Děkuji všem poslancům, poslankyním, kteří vydrželi až do konce našeho zasedání. Má někdo něco k bodu různé? Nemá. Tím pádem příští zasedání 29. února v Bruselu a potom 17. února společné zasedání eh, Jury a Libe a 22. února slyšení respektování demokracie základních práv a právního státu role justice. Děkuji vám všem.